nula se zdrželo. Tak to vám pěkně děkuji. Ještě musím hlasovat o opravě Jill Evans. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Také to bylo přijato. Ja, dann geht's weiter mit. A pokračujeme. Ordnungspunkt 20. Bodem číslo 20. Takže hlasujeme o bodu 20, zahajuji hlasování. Námitka podle článku 88 Satuhasi, Bart Stas, Karin Kaldenbach, Andebur. Je to ta kukuřice linie 1507. Paní Korola se hlásí o slovo. Já se, já jenom prosím o technickou pomoc, protože mi nefunguje tady hlasovací zařízení. Nevadí, ale já už jsem, chci říct, že jsem třikrát hlasovala a prostě to nefungovalo, to mé hlasovací zařízení. Sorry, Chairman, can you just spell out Chceme jenom, abyste nám řekl přesně, o čem teďka hlasujeme, o přesně kterých zprávách se hlasuje v tuto chvíli. To byl od pořadu jednání číslo 20. Je to ta kukuřice geneticky modifikovaná. Včera jsme vedli rozpravu na výboru. Měli jsme zde i komisi. Ti, kdo zde byli, si jistě vzpomenou a nyní o tom budeme hlasovat a navrhuji, abychom hlasovali elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 34 pro, 15 proti, jeden se zdržel, takže to bylo přijato. So, dann geht's weiter mit Tagesordnungspunkt a nyní bod pořadu jednání číslo 21. Poplatky pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky farmakovigilance zpráva Lindy McEwan. A začínáme pozměňovací návrhem 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 35. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 36 a 38 jsou identické. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 39 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Nebo ne? Není to jasné, takže to zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže to bylo přijato. Tak, budeme pokračovat čtyřicítkou, jedna čtyřicítkou, dva čtyřicítkou, kde pro? Proti zamítnuto. 43, ne, tak to ještě jednou zkontrolujeme elektronicky 40, 41 a 42. Přáli jste to, takže elektronicky hlasujeme. Hlasování je v tuto chvíli u konce. A zamítnuto. 43,90 unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak, zamítnuto stejnou většinou. 44,89. 89. Ne, tak si to ještě jednou zkontrolujeme. 43,90. 90. Takže 43,90 90 elektronicky všichni odhlasovali. Hlasování je u konce. Je to zamítnuto. 44 a 89 zase unblock, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto 45, 92. Kdo je proti? Zamítnuto 47 a 91. Unblock zase. Ne. 4791 unblock pro, proti zamítnuto. 46 pro, proti zamítnuto. 48, 51 a 54 zase unblock, kdo je pro, kdo je proti. Schváleno. 49 pro, proti, schváleno. 50 až 27 unblock, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. 52 pro, proti, zamítnuto. 8 pro, proti, schváleno. 55 pro, proti, zamítnuto. 9 až 3 unblock, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 57, ne, tak ještě jednou se elektronicky ověříme 9, 58, 33, a 3, elektronicky hlasujeme. Všichni hlasovali, hlasování u konce. Zamítnuto. 57 pro, proti, zamítnuto. 59.31 unblock, kdo je pro, kdo je proti, přijato, 60 pro, proti, zamítnuto, 61 pro, proti, zamítnuto, 62 pro, proti, přijato, 63 pro, proti, přijato, 64 pro, proti, přijato, 67 až 106 unblock, kdo je pro, kdo proti, zamítnuto, 65 až 105, kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. Ne, tak si to ještě elektronicky ověříme. Unblock 65 až 105. Hlasujeme elektronicky. Už všichni odhlasovali? Hlasování je u konce. Zamítnuto. 66 pro. Proti. Zamítnuto. 10 až 81 unblock. Kdo je pro? Proti? Přijato. 71 ve dvou částech. První část pro, proti, přijato. Druhá část pro, proti, zamítnuto. 72, zase odděleně první část, kde pro, proti, zamítnuto. A druhá část pro, proti, Druhý, ne, takže druhá část ne. 73 pro, proti, zamítnuto. 74 pro, proti, zamítnuto. 50, 75 pro, ne, tak ještě jednou si ověříme 74. Hlasujeme elektronicky. Už všichni odhlasovali? Hlasování je u konce. Přijato. 75 pro. Proti. Zamítnuto. No, tak ještě si ověříme 75. -ku. Všichni odhlasovali. Hlasování u konce. Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato 76 pro. Proti? Přijato 77 pro. Proti? Zamítnuto 78 pro. Proti? Přijato 79 a 80. Ne, tak ještě jednou si uvěříme 78. Už všichni odhlasovali. Hlasování u konce. Přijato. 79, 80 identické, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? 8, 8 lidí přibližně hlasovalo. Ne, ještě to musíme zopakovat, protože nás bylo příliš málo. Takže hlasujeme elektronicky. 79, 80 identické návrhy. Hlasování je u konce. Přijato. 82. Kde pro? Ne, padá. Tím to A tím vlastně už jsme u 3,80, kdo je pro, kdo je proti. Přijato 84. Takže 85 padá, takže 86 kde pro, kde proti. Přijato. 87. Máme tady jeden ústní pozměňovací návrh, kde pro, kde proti. Zdrželi se? Ne, tak o tom ještě budeme hlasovat elektronicky. S tím ústním pozměňovacím návrhem. Tak, odhlasovali všichni? Hlasování u konce. Přijato. A tím se dostáváme k přílohám. 88 pro. Proti. Zdrželi se, zamítnuto. 95 pro. 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 101 pro, proti, zamítnuto. 99 pro, proti, přijato. 102 pro, proti, zamítnuto. 104 pro, proti, Přijato. 107 pro. Proti. Přijato. To jedenáct, kdo je pro? Ne, takže to odpadá v tuto chvíli. 112 hlasujeme. 112, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 109 a 110 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, takže si to elektronicky ověříme. Takže 109, 110 hlasujeme elektronicky, už všichni odhlasovali, hlasování je u konce. Přijato. Dále úvodní ustanovení, 15. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 16 pro. Pan, ne, takže chcete si to ještě ověřit, takže 15 si ověříme elektronicky. Už všichni odhlasovali. Hlasování je u konce. Je to zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, teď 17 16 byla zamítnuta, takže 17 pro, proti, přijato, 18 pro, proti, přijato, 20 pro, proti, přijato, 21 pro, proti, přijato, 22 pro, proti, zdrželi se přijato, 1 pro, proti, přijato, 23, 24 pro, Proti? Není to jasné, takže hlasujeme elektronicky. 23, 24 elektronicky hlasujeme. Už všichni odhlasovali. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 25, první část pro. Proti. Přijato. Druhá část 25 pro. Proti. Zdrželi se? Není to jasné, takže si to ještě ověříme. Druhá část 25. hlasujeme, už všichni odhlasovali. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 26. pro. Proti. Zdrželi se přijato. Dvojka pro. Proti. Zdrželi se přijato. 28 pro. Proti zdrželi se přijato, 29 pro, proti, zamítnuto, 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tak a teď konečné hlasování, takže opět jako vždy elektronicky hlasujeme. Už všichni odhlasovali. Hlasování je u konce. 50 pro, jeden se zdržel. A druhé hlasování hlasujeme. Už všichni odhlasovali. Hlasování je u konce. 49 pro, jeden se zdržel, takže gratulujeme, gratulujeme paní Lindě McAven. Lindo, děkuji. Děkuji kolegové za podporu, i když je to hodně technická záležitost a eh, existuje již systém, tak eh, je potřeba získat mandát nyní pro jednání s radou eh, před další plenárkou. Dobře, tomu potřebujeme 36 hlasů pro to, aby byl udělen mandát a půjdeme do toho elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ještě nám chybí tři, dva. Končím hlasování. 44 pro, jeden proti a tři se zdrželi, takže tímto byl mandát udělen a přejeme mnoho úspěchů. A Linda McEwen stejně nemá nic na práci, protože byla uzavřena tabáková záležitost. Dobře, tak eh, tím jsme se dostali na konec našeho hlasování. Ti, kdo nás hodlají nyní opustit a už nepřijdou, tak přeji příjemné Vánoce a vy vykročili pravou nohou do roku 2014. Pěkně si odpočiňte, natankujte energii, abychom se všichni ve zdraví a s Elánem sešli na začátku roku 2014, protože budeme pokračovat v naší činnosti. Ale samozřejmě, pokud se chcete zúčastnit diskuse, tak zde zůstaňte. Začneme se zprávou Petra Lízeho ETS, druhá část. Tak Petr Líze má slovo. Děkuji vám, pane předsedu. Utah Haug právě zde říká, ano, to je takový román na pokračování. Je to pravda, je to tematika, kterou zde řešíme už mnoho let z různých úhlů. Já bych rád připomenul výchozí situaci, proč se vlastně zabýváme touto věcí. Počkáme si, než tady utichnou bilaterální rozhovory. I'm klopfen, Herr Vorsitzender. Ich glaube, sonst es nicht voran. Možná, že byste, pane předsedo, mohl použít kladívko, jinak se neposuneme předu. Pan předseda. E, prosím vás, mohli byste věnovat pozornost Petru Lízemu, aby mohl v klidu prezentovat svoji zprávu, aby to zde vše probíhalo řádně. Kolegyně Jana Kurákis by možná také mohla. Paní kolegyně, prosím, bylo by možné naslouchat panu zpravodaji? Je to možné, výborně. Petře, prosím. Ano, tak i všem těm, kdo mají nic, něco jiného na práci, teď přeji také pěkné Vánoce a vše dobré do Nového roku. Ale my se nyní musíme zabývat letectvím. Proč se tím vůbec zabýváme? Emise skleníkových plynů z letectví stoupají podle prognóz Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO. Do roku 2040, pokud nic neuděláme, stoupnou na 1900 milionů tun. Jsou i jiné prognózy, které uvádějí, že v roce 2050 to bude 3,5 gigatuny. A jenom pro srovnání, když to bude podle scénářů IPCC, tak jenom to, co bude pocházet v roce 2050 letecké dopravy, tak to bude pětina, 20% celosvětových přípustných emisí. Takže veškeré úsilí ochranu klimatu v jiných oblastech by tím mohly být podkopány. Vlastně by emise měly drasticky klesnout. Podle nejnovější zprávy IPCC dokonce o něco rychleji, než se původně předpokládalo od roku 1997 v eh, organizaci ICAO existuje úkol, eh, který mu udělalo mezinárodní společenství a sice, aby se redukovaly emise v letecké dopravě. Ale bohužel zde nedošlo ke skutečnému průlomu. Já se k tomu za chvíli vrátím. Bylo to 10 let po Kyoto, tedy po roce 1997, kdy nevznikla mezinárodní dohoda a proto Evropská unie se rozhodla, že zapojí do systému ETS letectví a v parlamentu e, byla podpora z 90% a rada dokonce o tom hlasovala jednomyslně. Jedno z hlavních témat bylo zahrnutí letů z třetích zemí a do třetích zemí a to po celou trasu letu. A my jsme to tehdy také zkoumali velice detailně z právnického hlediska a právníci, které jsme konzultovali, byli toho názoru, že to je kompatibilní s mezinárodním právem. Je tu mnoho povyků kvůli zátěži letecké dopravy těmito opatřeními. Ale s čísly to vůbec nesouvisí. Dochází k výrazné zátěži letectví a já souhlasím se všemi, kdo říkají, že musíme dávat pozor na to, abychom nezatěžovali evropskou leteckou dopravu příliš. Existují neoprávněné eh, dotace eh, pro lety do třetích zemí, existují vnitrostátní dotace, které volají do nebes. Ale například společnost Ryanair v roce 2012 prostřednictvím evropského systému ETS byla zatížena ve výši 3 eurocentů. U některých jiných společností je to zatížení vyšší. Ryanair má velice účinné letouny a velice dobře řešilo situaci, ale opravdu se zde bavíme o několika centech a v, u kontinentálních letů možná 2 eura. V e, Německu máme daň, která jde na 42 eur. Ve Velké Británii v některých e, e, případech je to 184 liber. USA, což je důležitý mezinárodní partner, je to 16,3 amerických dolarů. A dostala jsem informaci, že se zde zavádí nové zdanění letecké dopravy v USA, takže k tomu ještě přibude 2,5 dolarů. Takže oproti tomu je to, co my prostřednictvím ETS jsme se usnesli opravdu velice nízké a mírné. Také to bylo právně několikrát eh, proskoumáno i u Evropského soudního dvora. A stejně tak jako vnitrostátní daně a poplatky se obchodování s emisními povolenkami řídí těmi trasami a emisemi, samozřejmě na delší trasy jsou ty emise vyšší než na trase kratší. Vnitrostátní daně, například britská nebo německá, postupují obdobně a argumenty, které třetí země uvádějí proti systému ETS, se tam v této podobě neobjevily. Je to něco, k čemu se ještě vrátím, je to téma, které musíme opravdu bedlivě sledovat, aby došlo že zde dochází k vyšší kritice evropských aktivit než těch vnitrostátních, ať už ze strany členských států nebo třetích států. Loni jsme eh, ve zrychleném řízení přijali směrnici, takzvanou směrnici Stop the Clock, kde je plánováno, že na jeden rok 2012 se závazek eh, omezí na vnitroevropskou leteckou dopravu. A já si dnes už nejsem tak jistý, jestli jsme tehdy postupovali správně. Když se podíváme na ty výsledky, které bychom si přáli, tak ty se podle mého názoru nedostavily. Ale my jsme se na tom tehdy takto usnesli a doufali jsme, že na mezinárodní úrovni dojde k pokroku na schromáždění ICAO v září říjnu tohoto roku byl konstatován pokrok, to nelze rozporovat, nicméně ten pokrok nebyl takový, jakého jsme chtěli dosáhnout prostřednictvím naší legislativy. Já se trochu divím tomu, že ti lidé, kteří mohutně kritizují to, že výsledek z Varšavy byl v podstatě nulový, nedohodle se tam nic a kritizují, že je to těžké provádět mezinárodní ochrany klimatu. Říkají v Montrealu z ICAO to přece tak skvěle fungovalo a nyní na evropské úrovni nemusíme nic dělat. Když se podíváte do toho textu, tak to je spíše naopak. Varšava sice nebyla nějak extra úspěšná, ale stále ještě hovoříme o snižování emisí do roku 2020 a o výrazném snížení emisí po roce 2020 ale ještě není nic definitivně schváleno, ale je to cíl. Zatímco v případě ICAO se v o období do roku 2020 vůbec nediskutovalo mezinárodně o nějakých omezeních a po roce 2020 jde vlastně o neutrální růst z uhlíkového hlediska. To neznamená, že by se situace nemohla zlepšit, ale myslím si, že když zde budeme říkat IKO, dělá skvělé pokroky a ve Varšavě to je obrovské zklamání, tak takto zjednodušeně to určitě prezentovat nelze. Takže co nyní máme dělat? My nyní se musíme zabývat dalším postupem EU do roku 2020, rozhodnout o něm a existují zde různé názory. Mnozí zástupci různých aktérů, také těch nízkonákladových společností, už jsem zde například zmiňoval Ryanair, tak je to organizace nazvaná Elfa, která momentálně reprezentuje na 50% vnitroevropské dopravy, říkají nedělejte nic, prostě uveďte v platnost legislativu, jak bylo plánováno, takže to, jak se usneslo v roce 2008, zavést i pro Eh, interkontinentální lety. Jiní říkají, mělo by se prodloužit to stop the clock, původně to bylo plánováno na rok, teď si to přejí do roku 2016 nebo dokonce do roku 2020. A někde mezi tím je návrh komise. Je to takový kompromis. Komise sice říká, že by se lety měly podrobit obchodování s ETS do roku 2020, pokud se odehrávají v evropském leteckém prostoru. To znamená nejenom pokud odlétají nebo přistávají v Evropě, ale také tehdy, když odlétají z Evropy, tak na hranici, až do hranic evropského letového prostoru. Takže například e, let z Paříže nebo Londýna do Aten by tím byl pokryt samozřejmě, ale byl by tím například pokryt také let z Londýna či Paříže do Istanbulu. Protože ostatně v Istanbulu nyní vzniká největší letiště na světě. A já si myslím, že tento kompromis je dobrý. A je zde mnoho důvodů, proč tento kompromis podpořit. Já jich řeknu jenom několik z hlediska ochrany klimatu tím pokrojeme více emisí, než když udělá, půjdeme jenom tím systémem Stop the Clock, Pokrojeme asi dvojnásobek. Myslím si, že tím také vytvoříme dobrý benchmarking pro mezinárodní vyjednávání je zde taková mezinárodní dynamika, která má mnohé světlé i stěné stránky. A problematické je tam zahrnout pouze ty offsety v oblasti CDM jako řešení pro leteckou dopravu do roku 2015, zatímco u nás jde o skutečnou redukci emisí v rámci ETS dojde potom opravdu ke skutečnému snížení emisí. A do roku 2020 dojde opravdu tedy ke snížení. Ten systém Stop the Clock byl výrazně kritizován evropskými leteckými společnostmi, nejenom těmi nízkonákladovými, těmi samozřejmě nejvíce, ty dokonce e, to řeší před soudním dvorem a říkají, že to je vlastně narušování hospodářské soutěže, která jde v neprospěch eh, evropských terminálů, ale já si myslím, že tomu tak není. Protože například eh, let do Istanbulu na to velké vznikající eh, letiště je v té prvním případě zahrnout a v systému Stop the Clock nikoli. A kdybychom měli zde jenom to Stop the Clock, tak by to vedlo narušení soutěže. Právní situace je velmi zajímavá. Já se setkávám se zástupci třetích zemí, leteckých společností, jinými aktéry a všichni začnou tím, ono to není právnická otázka. Nikdo netvrdí, že by návrh komise byl problematický nějak z právního hlediska. Všichni říkají, jsou tam problémy s třetími zeměmi, s akceptancí na straně třetích zemí, ale všichni říkají právně, je to v pořádku. A je tomu tak, protože eh, Rada Mezinárodní organizace ICAO přesně předložila toto jako návrh v září. Takže pokud by to bylo možné nějak právnicky kritizovat, tak by se to tam neodhlasovalo jednomyslně. Ono to nebylo schváleno z politického hlediska, ale co se tam politického odhlasovalo, není právnicky závazné. A kdo hájí e, Stop the Clock je na tom právně stejně jako ten, kdo hájí airspace. Takže pro povolení třetích států z Frankfurtu do Londýna, tak podle ICAO bychom potřebovali povolení třetích zemí, ale zde Evropská unie podala výhradu a proto to z právnického hlediska zde není relevantní. A teď na závěr, jaká, jaké změny navrhuji já nejsou nějak zásadní. Já si myslím, že ten přístup komise je dobrý kompromis mezi těmi dvěmi vyhraněnými pozicemi. Myslím si ale, že do roku 2020 bychom se měli podívat na legislativu, protože víme, co, jak to dopadne v roce 2016 v ICAO. Existuje zde plán příjmu v roce 2016 IKO úpravu pro situaci po roce 2020. Buď to bude uspokojivé, potom budeme moci přizpůsobit naši legislativu, anebo to nebude uspokojivé. A pak bude muset uvést platnost tu naši původní legislativu. Pak jsem předložil pozměňovací návrhy, které pro parlament vždy byly prioritní, také pro výbor pro dopravu, nikoli jen pro výbor pro životní prostředí a to je využití prostředků, aby byly účelově vázané ty prostředky získané z obcí, nejenom pro ministr nebyly k dispozici pro ministry financí, aby si ucpali díry v rozpočtu, ale aby se daly použít také na moderní technologie, na klimaticky příznivé letectví a nebo pro mezinárodní klimatickou politiku. A zde, myslím, to jedno hlavní téma, které není eh, jenom psychologické z hlediska třetích zemí, protože mnoho států používá zacíleně prostředky, ale ta legislativa v tom není úplně jasná. A určitě zde je ještě prostor pro mezinárodní jednání, když zde budeme mít jasný závazek, abychom mohli náležitě jednat i se třetími zeměmi. Potom také navrhuji, už je to starý postoj Evropského parlamentu, abychom ke všem sektorům přistupovali stejně. To znamená tam, kde momentálně leteckou dopravu zatěžujeme méně než jiné sektory, jako například ocelářství, chemický průmysl a podobně, bychom měli ke všem přistupovat rovně eh, v oblasti zastrupování a v oblasti aukcí a pak mám několik technických pozměňovacích návrhů. Co je velice důležité, o tom jsme diskutovali i dnes na koordinátorech, aby komise a rada ministrů, než zahájíme trialog a než budeme hlasovat o zprávě, aby nám objasnili, jak je to s implementací stávajícího práva. A jak už jsem říkal, nebyl jsem si úplně jistý, jestli ten systém Stop the Clock byl správný nebo ne. Je to dané i tím, že podle informací, které máme k dispozici, členské státy výrazně omezily to, co v roce pro, platilo pro rok 2012 pro vnitrostátní dopravu a vnitroevropskou, takže to vlastně neaplikovali. Takže pokud nebyly odezdány povolenky pro rok 2012, tak za to nebyly společnosti kritizovány. A to je potom těžké zde nějak postupovat, protože jinak bude od 30. dubna platit ta původní legislativa i pro ty mezikontinentální lety a pak je těžké pro parlament podpořit další úlevy. Když to minimální řešení, které jsme navrhli pro rok 2012, není realizováno. Ono je to také nefér vůči těm leteckým společnostem, které to právo dodržují, tak nemůžeme akceptovat, aby tyto společnosti pak s tím byly znevýhodněny. Takže e, v tomto musí Rada a komise udělat jasno, než o tom budeme hlasovat. Musíme postupovat rychle, protože pokud neuděláme nic, tak od 30. dubna bude platit ta původní legislativa. A někteří si to přejí, a k něm nepatří. Já si myslím, že musíme najít střední cestu, najít kompromis ale neměli bychom rozhodně kapitulovat. Měli bychom zapojit do diskuse třetí země a samozřejmě i přijmout eh, a jejich argumenty, jako je ten earmarking, eh, to cílené vázání prostředků. Ale neměli bychom kapitulovat. A já slyším znepokojivé věci. Například, že zástupci evropských leteckých společností aktivně jezdí do třetích zemí a žádají, aby aktivně vystupovali proti návrhu komisy. A potom, když někdo řekne, jejda, třetí za státy budou proti, no, tak to je, jak když nějaký požárník někde založí požár a pak volá a křičí, hoří. Takže já si myslím, že to je problematické. A také je zde taková zvláštní diskrepance mezi těmi našimi oficiálními řečmi i zástupci třetích států a tím, co konkrétně děláme. No, v oficiální řeči vždycky říkáme, projevy říkáme, potřebujeme EU, abychom se prosadili proti USA, proti Číně, musíme být jednotní, protože jednotně je síla. A pak máme vnitrostátní daně, v eh, Velké Británii více než 200 euro na pasažéra, v Německu více než 40 euro na pasažéra a ty klidně eh, třetí země akceptují, když Evropa navrhne něco, co je menší než desetina této částky, tak je z toho spousta povyků. A velice mě rozezlilo jednání s jedním zástupcem jednoho důležitého podniku z této oblasti a diskutovali jsme o jenom obchodu s Čínou, kdy v podstatě jedním dechem se změnil evropský systém ETS a také otázka, jak budeme zacházet s Dalajlámou. A tady to už potom začíná být těžké. Když jsme ochotní, jako až to EU, v oblasti ochraně lidských práv, ochraně klimatu i jiných oblastech ustoupit z naší pozice, protože Čína hrozí tím, že nepřijme e, určité dodávky tak si říkám, s čím chceme jít do volebního boje s čím chceme říkat, že potřebujeme silnou Evropu, když jenom nějaké lehké pohnutí Číny vede k tomu, že my se vzdáváme našich základních principů a ono to stejně k něčemu nepovede, protože ono stačí, když si potom Čína vždy vybere nějakou jinou eh, firmu, vystornuje její zakázky a i hned ekonomicky získá to, co chce. Takže pokud stojíme za určitými principy a právo je na naší straně, tak musíme být také ochotní to prosazovat. Takže je zde mnohé k diskusi, můžeme zde udělat i konkrétní návrhy, například, že spolu s Čínou a USA budeme rozvíjet konkrétní projekty a dáme proto k dispozici prostředky, ale rozhodně bychom neměli jako jediný argument použít to, že je zde tlak ze třetích zemí, který by ovlivňoval evropskou legislativu, protože to by nám škodilo v mnoha oblastech. Děkuji. Děkuji, děkuji Petru Lízemu, já jsem stínovým zpravodajem za SAD a ještě jenom bych rád zdůraznil to, co právě řekl Petr Líze, protože tady jde opravdu o otázku principu, jde o naše zásady. O tom hovoříme, protože mm, samozřejmě nemůžeme pouze říkat, že tady jde pouze o poplatky a o zavádění neustálých daní, daní které, a poplatků, které jsou zásadně vyšší než ty příspěvky do celého toho systému ETS. Já jsem ze severozápadu našeho státu a když jdu v podstatě na tu místní úroveň a ptám se vlastně těch eh, našich obyvatel a eh, o vlastně na to, kolik oni vlastně platí, tak vlastně zjistím, že když bych já od nás letěl do Londýna, tak vlastně zaplatím vyšší poplatky než když, když vlastně letím v rámci eh, Spolkové republiky jenom na nějaký ostrov, tak vlastně zaplatím vyšší poplatky, než kdybych třeba letěl za oceán. To znamená, nebo do Londýna. To znamená, že tady je třeba uvědomit si, že ve chvíli, kdy se něco, na něčím začínáme pracovat, tak je třeba se zamyslet nad těmi důsledky, k čemu to všemu to povede. To znamená, že i letecí musí, musí být součástí celého toho systému. Říkali jsme to už i v minulosti. To znamená, je třeba se samozřejmě rozhodnout, jestli chceme ty daně, anebo chceme něco jiného. To znamená, že my jsme se na tom dohodli a dohodli jsme se s většinovým souhlasem. To znamená, že pokud že pokud nedojde k nějaké zásadní změně na tom 38. zasedání ICAO, tak vlastně je třeba něco udělat. A teď jsme zase tady u toho starého, starého systému. Nic se zásadně nezměnilo. A teď vlastně vidíme ten návrh komise, který někde jaksi ve středu, samozřejmě je tady ta zásada toho vzdušného prostoru, snaží se udělat všechno pro to, aby nedošlo k narušování eh, trhu. To znamená, že eh, tady se to týká i těch letišť, které jsou možná jaksi v eh, bezprostřední blízkosti a tím se snažíme vlastně tu situaci trošičku vyvážit, tak je to asi logické, nebo chápu to. To znamená, že tady ta zásada vzdušného prostoru je zásada, kterou, která si zaslouží podporu a o které bychom určitě měli, měli hovořit. To znamená, že i ze hlediska průmyslu a ochrany životního prostředí má, má nějaký smysl, protože nám jde tady o to stanovit tu rovnováhu. To znamená, že tady jde opravdu o základní principy. Zdali, zdali se eh, máme omlouvat za to, že jsme hovořili eh, s Dalajlamou a zdali kvůli tomu máme jaksi podporovat nějaké ústupky či něco takového, tak to si myslím, že rozhodně není ten správný postoj, který bychom my, Evropané, měli zastávat, protože my víme, jaké jsou naše základní hodnoty dále, co se týče toho co se týče toho, té změny z 50 na 40 tak jak navrhuje Petr Líze, je správné. A co se také týče tě, vlastně toho procenta 1,74% je také spa, správné, protože tímto v, v podstatě jsme zahrnuli i ty další odvětví. To znamená, že je třeba zajistit to rovné zacházení. V roce 2008 jsme už o tom hovořili. Hovořili jsme o tom účelovém vázání. Myslím si, že je to tak správné. To znamená, že ty daně na eh, úrovni členských států a Evropské unie v podstatě, když by to nebylo účelově vázané, ale on je, je to třeba mít účelově vázané, protože takovýmto způsobem to bude v podstatě i, budeme konkurenceschopnější v celosvětovém měřítku. Samozřejmě času máme málo. 31. nebo 30 dubna vlastně končí ten princip pozastavení času, stop the clock, to znamená, že potřebujeme vědět, jak to bude vypadat poté a proto doufám, že všichni zúčastnění aktéři, včetně komise a všichni ostatní aktéři, budou připraveni jak si najít nějaké společné řešení, nějaký kompromis. A také podporuje, aby po dva, roku 2020, protože ICAO o tom rozhodlo, že vlastně po říjnu 2020 chceme mít jaksi dobrý nástroj, který bude funkční a proto se musíme také připravit na ten další mandát, na další parlament, eh, parlamentní mandát, tak abychom věděli, jakým způsobem budeme reagovat. To znamená, že rozhodně si myslím, že bychom měli podporovat návrh Petra Lízeho, neměli bychom v podstatě e, ustupovat tomu tlaku, který je na nás vyvíjen ze strany třetích e, států. Je nás 28 členských států, jsme dobré, dobrý, silný spolek a myslím si, že bychom se měli navzájem podporovat a neměli bychom dovolit, aby tlak ze strany třetích států nás e, dostal do kolem. Takže rozhodně v každém případě podporuji navr- návrh panu, pana Petra Lízeho. A teď za liberály bude hovořit Chris Davis. Máš slovo. Thank you very much, uh, chairman. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě já si taky myslím, že by aerolinky měly přispívat uh, na uh, omezování skleníkových plynů. A v souvislosti s diskusí, které se na toto téma už dlouho vedou, mezinárodní dohoda je ideální cesta ku předu. Já nevím, jestli je to zrovna toto. Hmm, nemám nic proti tomu, aby Evropská unie využila svůj sílu a přiměla státy i mimo ve světě, aby přijímali nějaké, eh, nějaká opatření. Finanční důsledky pro Ehm, letecké společnosti ehm, jsou poměrně minimální, se dá říci, jak říkal Petr Líze. A komise, nebo návrh, který předložila komise v případě ehm, poplatků pouze v evropském vzduchu, vzdušném prostoru, mi připadá Ehm, možná ehm, řešení, ale eh, v tuto chvíli oper, eh, operátoři neplatí v souvislosti se Stop the Clock a my bychom měli se ujistit, že platby jsou prováděny a že eh, a plně souhlasím s tím, že bychom se neměli nechat dotlačit Čínou a jinými, kam nechceme. A záleží na tom, jak daleko jsme ochotni jít eh, v oblasti případných eh, implikací nějaké obchodní války a podobně v případě, že mm, prostě bude, bude, bude tlak proti těm poplatkům a podobně. A eh, myslím si, že základní je Eh, jak si jsou poplatky v případě využívání evropského vzdušného prostoru, ale eh, pokud bychom museli vycouvat, eh, tak, bychom, tak by to bylo ponižující a ničeho bychom ne, nedosáhli. Takže když budeme jednotní, tak můžeme opravdu něčeho dosáhnout. Ale já se bojím toho, že toho nedosáhneme, že se nám ta, že té jednoty nedosáhneme. A Eh, nevím, jestli máme to risknout, anebo rovnou předjímat eh, neúspěch. A to bych tedy nerad. Ale pokud bychom měli předpokládat, že neuspějeme, tak pak bychom měli eh, být takový spíš ostražitý ve svém přístupu. Já upřímně, já, já poslouchám tu diskusi, já nevím. A mám na paměti, že celá tato záležitost není jaksi nějak slavná zatím pro nás. Děkuji. Pan Satohasi? Man sieht, dass Ratserfahrungen da sind. Tak, paní Satohasi. Děkuji. Děkuji velice Petrizemu za velice dobrou práci. A chtěla bych říct, že to je opravdu mimořádně dobře vypracovaná zpráva, velice dobře vysvětlená. Obecně považuji za politování hodné, že Evropská unie ne zcela, ale do značné míry eh, jak si eh, se vzdala různých zásad e, na, na základě politického tlaku. Jak už tady zaznělo, původně obchodování s emisními polo, e, povolenkami e, se mělo, se dostalo jaksi do nedobré situace a jak Petr Líze říkal, stěžovat si na vysoké poplatky je nesmysl. A variace nebo rozdíly v cenách letenek jsou eh, jaksi od eh, stonásobku k tisícinásobku a v tom je to tedy zcela zanedbatelné. Taky souhlasím eh, s Petr Lízem o, na, o tom, že Eh, vlády eh, vystupují nekonzistentně, na druhé straně si stěžují, eh, že ve Varšavě bylo dosaženo nedostatečného pokroku, ale co se týče obchodování s povolenkami, oni nechali aerolinky, aby si to dělali, jak chtějí a já nevím, jak dlouho e, bude možné pokračovat v takto nekonzistentním jednání. E, je fyzikálním faktem, že růst emisí z letectva je čím dál rychlejší a my se tím musíme nějak zabývat. Komise se rozhodla do značné míry Eh, vzdát různých požadavků v důsledku politických tlaků a otázka zní, jak v této situaci reagovat. Já si myslím, že v uvedeném návrhu je celá řada velice dobrých věcí, jako třeba směřovat příjmy z, obch- z obchodování povolenkami leteckých společností na klimatická opatření a e, s tím, že e, by se stanovil e, nějaký termín, pár let, ale ne moc let pro ICAO, pro vyřešení těchto otázek a v roce 2017, že bychom se vrátili k tomu původnímu systému. Já si myslím, že to je minimum. Pravděpodobně zelení navrhnou nějaké zesílení návrhu Petr Lízeho, jako třeba v oblasti nám, oblastích námořních, kdy se myslím, že to je pokryté, tedy eh, ten přestože to tedy není v plném rozsahu toho pokrytí, tak by se mělo jednat alespoň o výlučné ekonomické zóny nad mořem. Eh, těch 12 mil je málo, to je příliš krátké. A také bychom měli Eh, se zabývat eh, tím jaksi maximem a a, eh, a, zvěno, a zabývat se otázkou aukcí povolenek v, souvislosti s pokrytím tušného prostoru nad mořem. Jak už jsem říkala, některé země zjednají opravdu nekonzistentně a jednou z alternativ by mohlo být zavedení daně z leteckého benzínu, která by měla stejný dopad, ale jak víme, eh, legislativní postup eh, v případě zavádění daní je daleko složitější. Takže si v zásadě myslím, že by parlament měl zůstat pevný ve svých postojích a podpořit tu původní legislativu zcela jasně s požadavkem na pouze dočasné omezení pokrytí. Satuhasi? Děkujeme Satuhasi a nyní má slovo Martin Kelanen. Děkuji, pane předsedo. Já to většinou nerada říkám, protože to jde proti mé důvěryhodnosti, ale tady opravdu s Chris Davis souhlasím. <laughs> to je opravdu neuvěřitelné, co může způsobit taková koalice. Ale co se týče té otázky, kterou je třeba zodpovědět, kterou musí zodpovědět mimo jiné Pítr. Ano, jde tady opravdu o hodnoty, o principy, to znamená, je třeba opravdu zastávat jasný postoj. Ale na druhé straně hovoříme o relativně malé sumě peněz, protože tady hovoříme o jednom, dvou eurech na let. To znamená, je třeba se opravdu zamyslet nad tím, proč vlastně na tom tak trváme, nebo proč chceme, aby ten postoj byl opravdu tak pevný a zdali opravdu tedy chceme tím tak, eh, jak si v podstatě rozlezli také naše přátelé ve chvíli, kdy je o otázku, která v podstatě nepředstavuje tak zásadní finanční zátěž. A dále poté, co je tady té eh, otázky non-compliance, tak ať chceme či nechceme, tak je to třeba zohlednit, protože určitě tady budou eh, státy jako Spojené království, Německo, mám tím na mysli Frankfurt nebo Heathrow, a u nich určitě bude docházet k tomu, že nebudou platit ty poplatky, protože to tak přišlo i ze shora. A myslím si, že je jasné, že ten entuziasmus ze strany členských států není příliš velký. To znamená, nic si prostě stane se to. To znamená, ano, ano, samozřejmě je to otázka eh, principu, ale uvědomme si, jaké to bude mít dopady, zda to je opravdu jaksi tak extrémně eh, důležité. To znamená, že ve chvíli, kdy tady nedojde k té schodě, nedojde k tomu uplatnění, tak eh, vlastně opravdu to v konečném důsledku bude poněžující, myslím se, pro všechny, pokud tady se budeme držet eh, toho směru, jak jsme řekli. To znamená, že my určitě si myslíme, že ten, eh, ten rozsah působnosti nebo to, na čem jsme se rozhodli nebo dohodli do roku 2013, by mělo platit až do roku 2020, až do dalšího schromáždění a samozřejmě, že určitě v roce 2017 to můžeme trošičku pozměnit podle výsledků eh, zasedání ICAO, protože samozřejmě tady dochází k pokroku v rámci jaksi vytváření nového globálního rámce a myslím si, že tato práce by neměla být narušena právě takovými to, řekněme, konflikty, které, za kterými nestojí ani takové nějaké zásadní finanční částky. Kromě toho víte, že spousta lidí nebo spousta vlastně eh, zúčastněných aktorů prostě nebudou, sou, nebude nebude souhlasit s tímto schématem. To znamená, že i z environmentálních a dopravních důvodů si myslím, že bychom se měli opravdu snažit hlavně o to, abychom docílili nějaký nový globální rámec. To znamená, budeme chtít opravdu trvat na tom i s vědomím, že to zcela zásadně naruší i naše vztahy s třetími zeměmi, včetně USA. To znamená, že tady ty obavy jsou opravdu velké, hlavně v souvislosti s tím non-compliance. To znamená, že mnoho států a mnoho průmyslových odvětví si myslí, že je to opravdu v rozporu s tím, na čem jsme se eh, dohodli na generálním shromáždění ICAO. To znamená, že by to ve, vlastně vedlo k problémům i v oblasti environmentální, došlo by eh, k narušení eh, vztahu na trhu, což by mělo opět negativní eh, dopady na celý systém obchodu s emisními povolenkami. To znamená, že by to podkopalo celý ten systém a je třeba si uvědomit, že pokud tady nedojdeme ke schodě do dubna, tak by to znamenalo, že vlastně tady bude opět eh, narušen celý ten eh, rozsah působnosti, nebo slab působnosti celého systému ETS a víc, k čemu by to vešlo. To znamená, že by tady došlo k politickým eh, reakcím ze strany mnohých třetích států, mimo jiné. To znamená, že já doufám, že tady budou předloženy nějaké pozměňovací návrhy, budou předloženy včas, abychom ten problém nějakým způsobem vyřešili. Děkuji spricht dann... A nyní bude mít slovo. Koho pak to vidím? Holger Kramer. Děkuji. Já nechci opakovat to, co už zde zaznělo. Rád bych připomněl, že už se šest let snažíme zahrnout aerolinky do systému obchodování s emisními povolenkami a od samého začátku byl problém s tím, že třetí státy tento přístup neakceptovali. Už tehdy s Petrem Lízem, já jsem tehdy byl stínovým zpravodajem, než jsme dospěli k dohodě s radou, tak objevily významné protestní noty USA, které měly pocit, že nikdo nekonzultuje a ono to pokračuje dodnes. Já bych možná uvedl, co se odehrálo na úrovni ICAO. Asi do této minuty to ignorujeme, ignoruje to i komise. Eh, v dokumentech Rady IKO ještě před zářím byl článek, který od, eh, odpovídal situaci EU a bylo tam uvedeno, že státy nebo společenství států už nyní mohou udělat eh, opatření založená na tržní situaci i s tím přístupem airspace leteckého prostoru. To je něco dosti ne- neobvyklého v ICAO, že to bylo nakonec odhlasováno, že se to vypustí. Takže reakce komise podle mého názoru není úplně rozumná, protože my teď provokujeme i tím, co máme eh, v návrhu komise, jenom konflikty s třetími zeměmi. A vlastně ani nejde o tu otázku, kdo se cítí být v právu, z právního hlediska. Možná, že v právu jsme, ale ono to pro nás nebude mít žádný přínos, pokud zbytek světa politicky nebude akceptovat evropské právo. My zde prostě neděláme právo pro celý svět, i když by se to možná někteří přáli. Takže není rozumné pokračovat s tím modelem airspace. Ono to povede jedině k tomu, že dříve nebo později zde opět budeme sedět a budeme diskutovat a měnit legislativu, kterou nelze prosadit. A ono to není ani otázka peněz. ETS e nestojí mnoho peněz, ale jde o principiální otázku, kdo rozhoduje o výsostních právech v oblasti e, letového prostoru. Takže pokud ten model airspace zde chceme většinově podpořit, tak by to mělo být minimálně podmíněno tím, že s těmi, těmi, s kým do toho půjdeme, to bude akceptováno. To znamená, musí to být na základě vzájemné schody. Bylo by rozumnější pokračovat s tím systémem pozastavení času, stop the clock, protože ty, ten náročný pokrok, eh, byť nedostatečný, by neměl být ohrožen. Není tajemstvím, že celá řada zemí, která nechce uzavírat mezinárodní dohody a respektovat je ani na úrovni ICAO, a když eh, bude EU nadále tvrdošině odmítat tu situaci uznat, tak oni budou říkat, no vidíte, ta EU zase do toho šťourá, zase zadělává na problémy a bude tendence se potom stáhnout za tu pozici EU. Proto ten přístup airspace není ten správný a chci říct, že už to není jenom otázka politické vůle, jestli to chceme dotáhnout do konce nebo ne, ale otázka reality na mezinárodní úrovni konflikt s třetími zeměmi, který jsme měli předtím, stop the clock, tímto přístupem k věci neodstratíme. Děkuji Holgeru Král, Krámerovi a nyní má slovo paní Korola. Děkuji. Je já jsem eh, spravodajkou za zprávu ITRE. A já bych ráda podpořila to, co řekli mý tři předřečníci. A doufám, že má podpora eh, nesníží jejich důvěryhodnost. důvěryhodnost. Samozřejmě, že časy se mění. Eh, já si myslím, že tady samozřejmě se žili s nějakou myšlenkou po několika desetiletí v souvislosti s lidským prostorem, ale eh, ta myšlenka a ta situace se změnila a my víme, jaké to všechno má dopady. A to je také důvod, proč ty myšlenky v návrhu komise vlastně nikam moc jaksi nepovedou, protože členské státy už tento přístup, který platil v minulosti, nepodporují. A já bych ráda zdůraznila, že mi nejde o to, aby EU nevyužívala svůj vlastní systém ETS, protože ty náklady jsou nízké. S tím samozřejmě můžeme žít bez problémů, protože ty finanční dopady nejsou tak velké, ale bude to mít opravdu zcela zásadní politické dopady. To znamená, že budeme mít problémy s tímto e, přístupem komise, která se bude snažit ten systém ETS rozšířit vlastně i na ty aktéry ze třetích států bude docházet k obchodním válkám a v tom spočívá celý ten problém. A přesně tato věc může mít celá zásadní dopad na mobilitu občanů EU. Může dojít opravdu opět eh, k redukování novým, nových obchodních možností pro eh, podniky z EU. To znamená, že tady hovoříme o tom přechodu teď na ten eh, model e-space, model a zásadu vzdušného prostoru. Ono se tím ne nezvýší nebo nerozšíří celé to půs, pole působnosti, tak jak se o tom hovoří o tom navýšení z 9 na 13 na celosvětové úrovni nebo eh, ze 27 na 39 v rámci EU, ale přesto tady vznikají ty stejné eh, politické a obchodní překážky. To znamená, že to opravdu nemá zcela, nebude mít dopad na snižování skleníkových emisí. A i z toho důvodu si myslím, že v tuto chvíli jde opět o příklad pr- typického problému EU. To znamená, že my jsme v podstatě jakoby posledlí e, eh, nějakým novým modelem, ale víme, že ostatní aktéři se k němu staví velmi zdrženlivě. V případě letectví a toho systému ETS pro letectví, tak já jsem slyšela, že ano, všichni jsme připraveni snižovat emise, ale proč vlastně EU trvá, trvá na tom svém přístupu. A já se ptám, e, o co jde? E, jde tady o nějakou píchu naší? Nebo proč, proč vlastně komise takto reaguje? Protože v podstatě ohrožuje dobrý přa, dobrou přátelskou eh, atmosféru ve vyjednávání na mezinárodní úrovni v oblasti letectví. A i z těchto všech důvodů já ve své zprávě v podstatě navrhuji, aby dále fungoval v podstatě ten systém Stop the Clock a to v podstatě v rámci toho EEA ETS a všichni víme, že v roce 2016 dojde ke generálnímu schromáždění ICAO, to znamená, že se bude hovořit o e, dalším vývoji a myslím si, že do té doby bychom měli hovořit tedy o tom interním systému EEA ETS a myslím si, že bychom se tedy měli držet těch zavedených postupů a měli bychom postupovat co nejrozuměji. Děkuji vám, paní Korola, za váš příspěvek a vítám také skupinu návštěvníků paní Koroly z Finska, takže srdečně vás vítám. A nyní má slovo Bas iCode. Thank you, uh, Matthias. It's a fa- Děkuji, Matiasi. Je to opravdu fascinující rozprava. Někteří lidé, že nenávidí ETS, to my víme, ale mm, takže některá ta vystoupení nás nepřekvapí. A mimochodem, Martine, nevím, jest, jak se stalo, že vy souhlasíte s Krisem, jestli, jestli z toho Kris nemá problém a možná by měl mít, protože jestliže Martin a Kris začnou spolu souhlasit, tak je něco špatně. Uh, a já si myslím, že je něco špatně s touto diskuzí. Jde o to, z čeho jsme vyšli v této diskuzi o letectví a ETS. Za prvé všichni víme, že letectví stejně nic neplatí, takže všichni, kteří hovoří o tom, jak necistitel platí, tak přestaňme s těmi nesmysly, protože všichni eh, eh, se snažíme, aby letectví ušetřilo a eh, takže slyšíme Lufthansa a podobně. Takže když se podíváme na to, proč EU eh, chce ETS eh, e v letectví, prostě proto, aby se udělalo něco s cenami v letectví, a nebo, eh, ale Eh, my jsme vždycky tlačili na to, aby to byla celosvětová dohoda a my přesně tlačíme na to, aby to byla celosvětová dohoda. Nicméně, když se podíváme na dohodu ICAO, tak zaprvé si stanovili vlastní cíl po roce 2020, čili odvětví, které si stanoví svůj vlastní cíl. Všechna ostatní odvětví závisí leteckému odvětví, které si může své cíle stanovovat samo. A za druhé si tam sami určí, jak si si to zrevidují. Takže když v roce 2019 uvidí, že by to po roce 2020 mohlo být sležen, složité, tak si prostě zrevidují své vlastní cíle. To je naprosto fascinující. A potom samozřejmě možná potenciálně, pokud toho budou schopni, by mohli eventuálně v roce 2016 dosáhnout nějaké dohody, ale jistě už víme, že tam bude mnoho e, výjimek v tom celosvětovém, té celosvětové dohodě. Takže to bude takový velký ementál e, a to ještě není ani rok 2016. Takže když jako Evropa řekneme, ano, ICAO Eh, dosahuje výsledků a, a, a přitom to je nejslabší daňový článek, který znám. A pak slyším Krise a Martina hlavně, kteří mají obavy o nedodržování dohody. Já mám obavy, že tady není politická vůle. A čím je méně politické vůle, tím méně se budou dohody dodržovat, samozřejmě. Vy sice uh, <clears throat> vy jste politik, krysy, a kladete otázky. Je tu politická vůle? O to nejde. Vy jste ten politik, který má odpovědět. Máte vy politickou vůli, Martine? O to jde. Není to jen taková abstraktní otázka, je to otázka naší politické vůle. A to je přesně ten důvod, proč celý svět na nás pohlíží, že ztrácíme kredit, protože eh, my to neuděláme, když nebude celosvětová dohoda, ale celosvětová dohoda nebude, takže řekneme, že bude stop the clock a a teď zase dál není celosvětová dohoda a možná bychom eventuálně mohli požádat, eh, jestli bychom si mohli regulovat vlastní vzdušný prostor, nebo možná bychom mohli požádat o zastavení stop the clock. My světu ukazujeme, že nejsme seriózní, že my sami ukazujeme, že nemáme politickou vůli. To je vidět, co tady ukazují politici v tomto sále a samozřejmě více leteckých společností si řekne, když se podívám na tuhle diskusi a poslechnu si liberály a konzervativce, vidím, že tu není politická vůle, tak co bych se snažil? Takže zase se budou snažit tlačit dál. Čili nejde o otázku, jestli je politická vůle, jde o to, jestli vy máte vůli, jestli my máme vůli. O to jde. A Petrovi bych chtěl velice poděkovat za to, že se pokusil něco udělat, ale to, co tady vidím, je prostě málo už rov, rovnou už tady podléhá velikému tlaku a je jasné, že nebude žádná celosvětová dohoda, možná budou nějaké pohody, pohyby, ale jestliže ten návrh Petra Lízeho projde, tak té politické vůle bude zase ještě méně něco prosadit a aerolinky to budou ještě více milovat, takže to si myslím, že my bychom měli pokračovat s Stop the Clock, protože tato diskuse je čím dál tím víc k smíchu a e, daleko a více podkopává důvěryhodnost Evropské unie a nás jako politiků. My jsme za to zodpovědní a já tady nevidím mnoho kolegů, kteří by se své zodpovědnosti zhostili. Děkuji Basu Eichhoutovi a nyní má slovo kolega Hebrandej. Děkuji, pane předsedo. Co se týče mě, tak pro mě vlastně tato záležitost eh, letectví a emisí CO2, tak si myslím, že to je vlastně daleko táhlejší téma. Nejde pouze o letectví. Tady jde o naši politickou schopnost a vůli a snahu udělat opravdu něco, protože buďme, buďme k sobě upřímní. Neexistuje žádný argument, na základě něhož bychom mohli v klidu říci, že nám na tom vůbec nezáleží, že tu celou záležitost můžeme nechat tak, jak je. Protože většinou vždycky všechno odůvodňujeme tím, že ty náklady jsou vysoké, proto to nemůžeme udělat. Ale tady v tuto chvíli tady už to není o nákladech, protože tady ty náklady jsou daleko nižší. Platíte daleko méně než v podstatě na daních za kávu, kterou si eh, koupíte. A Petr Líze už o tom eh, hovořil, protože on hovořil o tom, že tady ty dopady v budoucnosti budou ještě daleko větší. Těch eh, emisí CO2 bude daleko víc. To znamená, že tady argument pro to, abychom seděli se založenýma eh, eh, rukama, v podstatě tady není. Co se týče stejných podmínek pro všechny, sam, ve chvíli, kdy letadlo letí z jednoho místa do druhého a tak letí v podstatě většinou i na stejné úrovni. To znamená, že tady nemůžeme říci, že, ty, že tady jde o stejné podmínky a že kvůli tomu není třeba nic jiného dělat. A my už jsme o tom hovořili v roce 2008 a rozhodli jsme se, že chceme, aby letecké odvětví se stalo součástí systému ETS. Eh, e Já jsem podporoval celou tu eh, zásadu a princip stop the clock, pozastavení času říkal jsem to i tady minulý rok, protože jsem si říkal, že to bude, že to je správné, že bychom takto mohli i vyvíjet tlak na IKO, ale IKO přesně vědělo, o co jde. Oni přesně věděli, jaké to bude mít do dopady, pokud by se nedohodl žádný společný nový mezinárodní systém a nedohodl se. To znamená, že to, k čemu došli, si myslím, že rozhodně nějaký extrémně velký dojem na nás všechny neudělalo. Ten současný návrh Evropské komise, já ho považuji za rozumný, to znamená začít se soustředit na naše, náš vlastní eh, vzdušný prostor. Samozřejmě je to daleko omezenější, myslím se ale, že je to dobrý začátek a Souhlasím eh, v tomto i s Petrem eh, Líze. To znamená, že pokud to není o nákladech a nemáme tady žádné jiné argumenty, tak je to čistě politická záležitost. A pokud by to mělo být čistě politické rozhodnutí, tak ukažme, že Evropská unie má politickou vůli a sílu, která, kterou je třeba zohlednit. Ale my jsme politickou sílu nepouze tady v těch otázkách klimatu, ale ta politickou, tu politickou sílu budeme moci prokázat pouze, pokud budeme jednat společně, jednotně a rozhodně, protože rozhodnost a vůbec ten fakt, že jsme na stejné lodi, chceme jednat společně, tak to není ten dojem, který já jsem získal z této debaty. To znamená, že pokud chceme opravdu zastávat jasné a silné eh, stanovisko a budeme, chtě, ch, budeme chtít být lídry v této oblasti, tak musíme jednat jednotně a silně. A e, já bych tady v tuto chvíli poděkoval Petrovi Lízemu za jeho návrh a doufám, že nám pomůže v dalším vývoji. Děkuji. Richard Zebr. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl explicitně podpořit návrh Petra Lízeho. Myslím si, že současná debata také ukazuje to, že o právní stránce jste pravdu není nic k diskusi, že ta opatření která zde máme, jsou realizovatelná v té druhé fázi, ale měli bychom si položit otázku, jestli sami sebe jako společenství vůbec bereme vážně a zde jsme pány ve svém domě, anebo se necháme od ostatních předepisovat, co máme dělat. A já si myslím, že to nej, nejde o to být nějak namířen proti členským státům, ale jde zde prostě o společenství jako takové, o systém EU. Ostatní naši velcí obchodní partneři, USA nebo Čína, že prostě hrají podle toho starého strategického principu rozděl a panuj. A to je, myslím, ten problém. Problém není výše těch poplatků nebo ta plánovaná opatření, ale prostě fakt, že to společenství zde vystupuje jako celek a předepisuje nějaké věci a jako celek, jako společenství máme větší politickou i hospodářskou váhu než jednotlivé členské státy. A o tuto ústřední otázku jde. Chceme společně konat, protože to je smysluplné a máme k tomu právní kompetence, no nebo to nechceme. A všechny ostatní argumenty si, myslím, můžeme jako někam zařadit pod tuto otázku. Ale pokud my jako Evropská unie chceme brát vážně sami sebe a tuto metodu, tak se přece nemůžeme před světem zesměšnit a dát jiným možnost, aby nám zasahovali do našich opatření. A jeden princip zahraniční politiky je právě to nevměšování se do interních záležitostí a my bychom to mohli v extrémním případě také chápat jako vměšování se do našich interních záležitostí. Ale jak už to tak v historii bývá, tak například e, římský císař e, římské říše národa Německého byl relativně slabý a kurfiřti byli silní. A zde také členské státy jsou silné, mají poplatky, které jsou několikanásobné oproti tomu, co si přejeme na Evropské unii a najednou se z toho dělá velký problém. Je to správné, že to je velký problém, protože pokud nebudeme dostatečně silní, to jako společenství prosadit, tak nás jako EU a náš systém ETS nikdo nebude brát vážně. A já musím říci, že to je škoda, že zde opravdu některé státy se zde nechají v podstatě zneužít eh, pro zájmy jiných eh, velkých mocností a argumentují, že budou nějaké obchodní války kvůli několika centům na poplacích. No, já si myslím, že to bychom měli brát jako opravdu prázdné hrozby. Doufám tedy, že se nám podaří prosadit toto opatření a že se nám podaří prosadit také to účelové vázání prostředků. Vidíme to také v rozpočtu EU. Členské státy nám nechtějí nic dát. Jakmile jsou nějaké vlastní možnosti v finanční oblasti, tak bychom mohli také jako společenství jednat a jsme zde opravdu před principiální otázkou, principiálním rozhodnutím, zda bereme sebe vážně jako společenství a naši komunitární metodu nebo ne. A já bych vás vyzval, abyste popřemýšleli o tom, zda má smysl jít dlouhodobého hlediska jít zpátky a upadnout do toho toho systému jednotlivých států a nebo ne, protože můžeme být eh, silní jenom když eh, budeme opravdu jednotní a to bychom měli někdy ukázat, jinak to bude tragédie pro naše společenství. Děkuji Richardu Zébrovi a teď si představte takovou diskusi ve vnitrostátním výboru, jak by to asi vypadalo. A nyní má slovo paní Mace Kuškovičová. Děkuji, pane předsedo. Každé ráno, když jdu do parlamentu, tak pokud není mlha, a zamračeno, což je jenom pár dní v roce bez deště a mlhy a mraků tady, tak ráno v 7.30 vidíte nebe nad hlavou a je celé plné stop emisí letadel. A to vidíte každé ráno. A já si myslím, že to je otázka uvědomění. Letecká doprava roste velmi rychle a my všichni jako politici o tom musíme přemýšlet, musíme přemýšlet o našem zdraví a životním prostředí, musíme přemýšlet o, o našem životě v budoucnu a o životě našich dětí. Takže to není jenom o penězích. To je o uvědomělosti. Jak budeme žít za 10-20 let bez změny? My potřebujeme řešení. Já neříkám, že všechna řešení jsou správná, ale musím říci, že potřebujeme změnu. Potřebujeme si lépe uvědomit, co se děje nad našimi hlavami. Možná, že lidé, kteří žijí ve velkých městech každý den, nereagují už tak dalece na toto. Já asi reaguji, protože já pocházím z země, která není tak znečištěná. Takže nemohu souhlasit s, s nějakou kritikou naší adresu. Já prostě jenom chci říct, že musíme hledat řešení a každý z nás má příležitost eh, jak si přednes, předložit a, a dostat vlastní myšlenky do toho návrhu, aby byl lepší. A nemůžeme prostě říci, že neuděláme nic. A současně musíme přemýšlet o technologiích, o nových zdrojích technologických, které jsou potřeba, protože za 30-40 let takto s tím stejným způsobem prostě nebudeme moci žít tak, jak žijeme dnes. Vielen Dank. Vielen Dank. Děkuji, děkuji paní kolegyně. Ano, máte pravdu, když se na to podíváte na evropský vzdušný prostor, tak v tuto chvíli právě máme ve vzduchu asi 2000 letadel, takže je jich dost. Paní Korola, máte slovo. Ano, já jsem chtěla pouze trošičku jenom upřesnit o e, tu vaši informaci o mých hostech, protože oni jsou v podstatě zástupci e, odborářů ocelového, ocelářského průmyslu a vůbec nechápou proč eh, to někomu přijde směšné protože ocelářský průmysl ve Finsku zajišťuje opravdu zcela nejvyšší a skvělé, eh, skvělé kvalitativní standardy i v souvislosti s emisemi CO2 a naši hosté mají opravdu velké eh, obavy o tom vlastně nebo mají obavy z toho, kam všechny ty naše současné politiky povedou. Zdali to nepovede mimo jiné eh, k, ke ztrátě jejich eh, pracovních míst. Já eh, se omlouvám, zdali to vyznělo takhle. Já, já jsem samozřejmě přivítal vaše hosty, možná, že se něco ztratilo v překladu. Mně samozřejmě záleží na dobrých vztazích a já jsem v kontaktu samozřejmě s mnohými pracovníky a odboráři i v oblasti, ve které žiju, nebo ze které pocházím, v podstatě jsem v neustálém kontaktu se zástupci průmyslu. To znamená, že se omlouvám, zda to vyznělo neúplně správně. A v tuto chvíli bychom, bych v podstatě rád předal slovo komisi, pokud by se k tomu všemu chtěla vyjádřit nebo měla nějaké připomínky. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem všem, kteří se zúčastnili této rozpravy. Protože si myslím, že si všichni uvědomujeme, v jak komplikované politické situaci jsme. Jde opravdu velkou výzvu, to znamená, že musíme být všichni rozumní. Samozřejmě, že musíme také jednat rychle, protože to je zcela zásadní. Potřebujeme nějaký právní základ do konce dubna a proto musíme jednat velmi konstruktivně a angažovaně a platí to samozřejmě pro všechny zúčastněné aktéry. Evropská komise samozřejmě vždy zdůrazňovala důležitost takovýchto globálních eh, aktivit. To znamená, že je to zcela zásadní stěžení eh, princip. To je i vlastně ten důvod, proč jsme před několika lety navrhli tu zásadu eh, stop the clock. A my od té doby samozřejmě nesedíme pouze se založenými, se založenýma rukama. My jednáme se třetími zeměmi, se zástupci třetích zemí a snažíme se najít nějaký konsenzus a konsenzus konstruktivní řešení. A jedna z těch eh, preferencí, která zazněla i ze strany našich eh, partnerů ze třetí zemí byla právě ta podpora zásady vzdušného prostoru a proto se tato zásada také objevuje v našem návrhu. A také se samozřejmě hovořilo na zasedání eh, ICAO, protože nám jde o celosvětový pokrok. To znamená, že my chceme, aby ty, ta opatření platila celosvětově. Nicméně já samozřejmě sdílím ten názor poslanců, kteří říkají, že není úplně vhodné eh, v podstatě eh, pozastavovat pozastavovat nebo nezamýšlet se nad nějakými novými eh, opatřeními ještě před tím zasedáním nebo do roku 2020. A o co nám jde v tom našem návrhu? Tam nám jde o to, abychom opravdu prováděli rozumná opatření v oblasti letectví, protože samozřejmě pro nás celé, této, celé toto odvětví a je samozřejmě zcela zásadní. Samozřejmě, že jde tady o otázky e, územní a my jsme si mysleli, že pro to přechodné období jde o kompromis, který je pro nás akceptovatelný i v souvislosti s tím celosvětovým vývojem a pokrokem. Dále, také co se týče té zásady nediskriminace. Všichni, všichni provozovatelé, kteří pracují na té stejné trase, se všemi s nimi bude zacházeno stejným způsobem. Dále se také myslím, že my jsme opravdu udělali všechno, všechno proto, abychom respektovali eh, ducha a charakteristiky eh, rozhodnutí a umluvy ICAO, protože samozřejmě víme, jaký postoj zastával ICAO. Nicméně některé části té umluvy by možná mohly být interpretovány tak, jako že pro určité aktivity bychom potřebovali nejdříve požehnání všech provozovatelů, kteří eh, mají část svého globálního obchodu na území eh, Evropské unie. Ve chvíli, kdy jste součástí globálního eh, obchodu, tak musíte respektovat standardy a pravidla celosvětového obchodu. Když se podívám na některé z těch pozměňovacích návrhů, které předložil Petr Líze, tak eh, u některých samozřejmě jde o návrhy, které se eh, nejsou součástí našeho návrhu. Eh, jedná se hlavně o rychlost. Pokud bychom v tuto chvíli chtěli zásadně měnit hlavní charakteristiky návrhu, tak by to zpomalilo spolurozhodovací vyjednávání. To znamená, že nám jde o to, aby hlavně nedošlo k porušování těch environmentálních eh, otázek. Já samozřejmě souhlasím s tím, co říkali poslanci, to znamená, že je třeba zajistit provádění v první řadě. Pro eh, roc, vlastně v roce 2020 se hovořilo o té zásadě stop the clock a došlo opravdu k zásadní, jaksi k velmi dobrému plnění až do 98%. A samozřejmě, že chci říct, že od té doby se vedou jednání s mnohými partnery a ta jednání jsou velmi konstruktivní. Samozřejmě, že jde hlavně o politickou vůli, to znamená snahu opravdu provést to, na čem jsme se dohodli. A to právě ten proces provádění bude nejkritičtějším prvkem. Já také děkuji za všechno tu podporu, která zde zazněla ze strany uh, řečníků. Myslím si, že budeme moci i nadále spolupracovat, protože ten návrh je z technického hlediska dobrý. Určitě budeme chtít i nadále spolupracovat se všemi partnery a budeme se snažit, aby celý ten postup spolurozhodování byl zakončen před 30. dubnem následujícího roku. Děkuji. Vielen Dank und jetzt... Děkuji vám a na závěr má slovo zpravodaj Petr Líze. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi nejprve poděkovat všem, kteří principiálně podporují ten přístup, který navrhuji. Někteří řekli, že jim líto, že jiní to nepodporují, ale i z toho, co zde zaznělo, jsem pochopil, že je zde kritika, že mám přílišné ambice a jiná zase, že Moje ambice jsou příliš malé. Ale po rozpravě vidím, že bychom se možná mohli dohodnout na nějakém návrhu, který by byl někde uprostřed. A já si myslím, že takový návrh jsem předložil, alespoň na základě toho, co jsem zde slyšel, že tady jsme na určité střední cestě mezi dvěma extrémy. Zelení, Satuhasi a Bas Eichhout žádali, abychom zašli dále, buď více rozšířili evropský airspace, vzdušný prostor, a, nebo to nechat, jak to je. Já bych to nepodpořil, také vzhledem k e, diskusi. Jistě lze to zdůvodnit z hlediska právnického i z hlediska životního prostředí, ale myslím si, že v rámci ICAO došlo k minimálnímu pokroku a měli bychom ukázat dobrou vůli. A proto bych byl toho názoru, že bychom měli zůstat u té linie návrhu komise a neměli bychom stoprocentně reaktivovat starou legislativu. Kdo to chce spolu se mnou, tak se o to musí postarat a to mě také trochu zlobí, protože máme zde jinou zprávy, diagnostika in vitro eh, odsouhlasená a také byla odsouhlasená zpráva Dagmarot ben, aby jsme šli s tím na plénum, ale když s tím letím půjdeme na plénum, tak nedodržíme lhůtu. A to musíme zvážit, protože by to vedlo k vyhrocení konfliktu. Takže je důležité zde dobře spolupracovat s ostatními výbory, ale potom opravdu po hlasování 30. ledna si požádat o mandát. Byl jsem trochu překvapen některými vystoupení Paní Korola říkala, že s tím celkem jako se může smířit, s tím, s tou vnitrostátní leteckou dopravou v Evropě, nebo v tou vnitroevropskou. V jiných výborech jsem vždy slyšel, pokud to bude jenom vnitroevropské, tak je to porušení hospodářské soutěže na úkor evropských letišť. A teď je to pro mě problém. Když se řekne, když se to někomu politicky hodí, tak se řekne, ta zátěž je nízká, ta zátěž pro evropské letectví je do roku 2020 a to je více peněz pro podniky než backloading. No tak musíme si to ujasnit, buď zde dochází k zátěži, anebo ne. Když jsme přijali Stop the Clock, tak jsem dostal rozněvané dopisy zástupců leteckého průmyslu, že jsme porušili sliby, že to není z hlediska schopnosti neutrální. A když to nyní akceptují po letech, no tak to je jejich věc. Ale já jsem řekl, že Stop the Clock je na rok a rád bych tento slib dodržel. A evropský letocký průmysl je rozdělený a Některé říkají, když nezahrneme mezinárodní dopravu, tak dojde k zájemné subvencování a ti, kdo budou provozovat vnitrostátní evropské lety nebo vnitroevropské lety, budou více zatíženi než ti, kdo budou mezikontinentální také. Pokud my všechny evropské letecké společnosti dají písemně, že stop the clock je naprosto úžasné a vůbec nenarušuje hospodářskou soutěž, tak bych na to pohlížel jinak. Ale já slyším různé hlasy z průmyslu. Jeden podnik mi napsal, že podporuje stop the clock, ale potom hned další větě, že dochází k narušení hospodářské soutěže v neprostřed našeho podniku. No tak co já si pak s takovouto informací mám počít? To je potom těžké. A pak ta nejdůležitější otázka, kterou položil Chris Davis a Martin eh, Kellenen, co uděláme s tím dodržováním. Dodržování je problém i v případě Stop the Clock. I dnes zde máme členské státy, které eh, nežádají zodpovědnost čínských a indických eh, aerolinek. A já si myslím, že dokud se toto nevyřeší, tak nemá smysl o tom diskutovat nadále compliance není otázka samohybu, musíme na to opravdu dbát. Komise uvedla, že většina se do toho zapojuje a některé aerolinky dokonce dobrovolně v případě mezikontinentálních letů. Oni by to nemuseli, ale něco si o toho slibují pro svoje image, ale to je velice, s velice vysokou účinností, tak se do toho zapojují. A to je jistě pozitivní věc. A snahy těchto aerolinek bychom teď také neměli podkopat. USA s tím Airspace vůbec nemají problém. Martine ne, oni to v ICAO podpořili a byl by to opravdu vrchol, kdyby USA, to, co je pro ně svaté, kdo někdy létal v USA, tak vědí, ví, že, evropský, že americký vzdušný prostor je opravdu pro ně svatý a nikoho se na to neptají. A oni to přiznávají Evropské unii, akorát je třeba, aby to bylo pro všechny, nejenom pro Evropany a Američany. Takže to je společná výzva pro nás i pro Američany a měli bychom to vzít na vědomí. A u každé evropské legislativy je otázka implementace a může se to proti nám obrátit všem příští týden. I v mém volebním okresku jsou ocelárny, i tam jsem v kontaktu s odboráři. No a teď si představte takovou situaci, že máme moderní ocelárnu, ve Finsku jsou velice ocelárny, většinou moderní, v Německu většinou taky, ve Finsku je všechny. A Tady tam bude nějaký závazek, který je třeba splňovat a řekně fin, Finové a Němci už to splňují, jiní by měli. No a čínská vláda řekne, Čína je čím dál tím mocnější, řekne, my máme ocelárnu, provozujeme v Itálii nebo ve Francii, my si to nepřejeme. A když té naší ocelárně, která je v čínských rukou, to předepíšete, tak eh, budou sankce. No a co my máme říci zaměstnancům v našich volebních okresích? My přece nemůžeme akceptovat, že Čína nám zakazuje dělat si v Evropě legislativu. A to, co navrhuje komise, to přece nepla- neplatí pro Čínu, to platí pro přílety a odlety v evropském vzdušném protoru. Chceme Číně dovolit, aby nám to zakázala? No a to tisíce konsekvencí pan Kalenem, pan Davis, paní Korlova i já, tím můžeme být potom dočeni, protože když Čína zjistí, že lze takto vyvrátit evropskou legislativu, tak si najdou nějaký pěkný příklad a budeme tím trpět všichni. Takže otázka dodržování, jaká je na to odpověď. Tak jako u každé jiné legislativy, musíme opravdu šlapat na paty radě a komisi, když nedochází k implementaci, tak je na tahu komise a parlament. A Rada ministrů, nikoli mi, ale Rada ministrů vnesla do jednání v roce 2008 něco, čemu já jsem přistupoval velmi váhavě, ale přišlo to ze strany Rady, nikoli od parlamentu nebo komisy. Když se letecké společnosti trvale brání zapojit do systému ETS, tak členský stát má právo zakázat této společnosti vzlétat a přistávat. To tam je napsané, protože si to členské státy přáli. Já myslím, že to nenastane, že se tím často hrozí. A musíme si dát pozor, abychom neustupovali hrozbám, ale v té legislativě je to napsané je, ale nemělo by to nastat. Měli bychom jasně členským státům říci, že mají také svoji zodpovědnost. Slabou stránkou jsou příjmy. Nemáme zde jasný závazek, že ty příjmy by se měly využít také na ty účely, tady, pro které jsou zamýšleny. Ochrana klimatu, podpora nových technologií, ochrana klimatu ve třetích státech, společné akce, což bychom dělat mohli. A pokud ten problém je opravdu tak velký, jak se někteří tváří, tak by členské státy mohly vzít někdy 10% ze svých vnitrostátních daňových příjmů a diskutovat o tomto tématu. Pak by to téma rychle zmizelo. Ale zde panuje opravdu velká hrdost. Členské státy mají principiální problém s tím akceptovat účelové vázání prostředků. No a tento problém je třeba překonat, protože jinak se budeme zase znovu setkávat s problémy. A pokud to je velký problém, tak bychom o tom měli skutečně diskutovat. Evropský parlament si to opakovaně přál a nemůžeme to neustále odmítat a neustále nás nutit do kompromisů, za které se nemůžeme zodpovědně postavit. Děkuji Petru Lízemu. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 19. prosinec ve 12 hodin. A s pozměňovacími návrhy budeme zde pracovat na výboru 23. ledna, kdy budeme hlasovat. Nebo hlasovat budeme 30. ledna potom a potom hlasování na plénu je naplánováno v Dubnu. Takže tím je konec tohoto bodu a nyní se dostáváme k bodu číslo 23, což je diskuse s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin bezpečnosti lidské konzumace umělého sladidla a spartámu. A jako první má slovo úřad EFSA a potom si se píšeme zájemce o slovo z řad kolegyně a kolegů. Takže ti, kdo se chtějí zúčastnit, jsou srdečně zváni. A jinak krátkou chvíli počkáme, až se zde klidný sál. So, ich glaube, jetzt können Sie starten. Už můžete začít. Uh, thank you, Chair. Uh, my... Děkuji. Jmenuji se Hubert Leiker a doprovází mě dnes několik kolegů, kteří mají technické znalosti na to téma, které je na programu. Já bych navrhoval, jestli s tím budete souhlasit, abychom se nejprve za tři, čtyři minuty uvedli. Jestli je to v pořádku. Takže já bych nejprve řekl, že to je první sladidlo, které bylo předmětem přehodnocení eh, v rámci eh, programu 2020. A princip přehodnocení sladidel spočívá v tom, že všechny informace sbírá EFSA sama a nebylo jí předloženo žádná taková zpráva na toto téma. Mechanismy, které používáme pro sběr masivního množství informací, je veřejná výzva eh, pro podání informací. My jsme vytvořili pracovní skupinu, eh, panel jako obvykle a informace, které nám byly byly poskytnuty, byly vhodné jak pro toxikologické hodnocení i eh, hodnocení eh, expozice. Takže kolega doktor Kás bude hovořit o podrobnostech, ale jinak jsme přistoupili k veřejným konzultacím, kdy jsme obdrželi celou řadu eh, informací a on vás in, bude informovat o tom, jaké užitečné informace jsme v rámci toho získali pro přípravu návrhu stanoviska. Když dovolíte nyní, pane předsedo, tak já předám slovo kolegovi doktoru Kasovi, aby, nás, eh, aby ho pohovořil o vědeckých poznatcích. Děkuji. Takže nejprve bych chtěl hovořit o chemické struktuře aspartámu. Aspartam je jednoduchá molekula, kterou tvoří dva základní proteiny, aminokyseliny a je to fenolanalín a aspartamová kyselina. A fenylanalín je chemicky modifikovaný, eh, aby měl ten sladký, tu sladkou chuť. Aspartam se eh, snadno eh, rozpadá na své původní složky, takže aspartám jako takový nevstupuje do krevního řečiště, ale pouze jako ty dva původní, dvě původní aminokyseliny, jako každá jiná aminokyselina, eh, kterou máme v trávicím aktu, traktu po snídani. A metanol se uvolňuje z aspartámu a zachází s ním tělo stejně jako s metanolem, který je obsažený v potravinách a e, je třeba říci, že metanol je produkován přirozeně a e, naším tělem v poměrně velké množství, protože je potřeba pro celou řadu chemických reakcí v těle, a v buňkách a v orgánech. V uvedeném čase Eh, bych, si dovol, bych nemohl popsat detailně celá chemická zjištění, ale eh, budu hovořit o kancerogennosti a toxicitě tohoto přípravku. Takže první otázka, zda aspartam způsobuje rakovinu. Máme osm studií, které vedla průmyslová odvětví, ale také eh, americký toxikologický program před desetiletími a žádný z těchto případů nedokazuje, že aspartam způsobuje rakovinu. Ovšem známe také dvě studie, které vytvořil Evropský eh, institut, který říká, že způsobuje eh, lymfom. Eh, analyzovali jsme tato data a zjistili jsme, že jsou tu patrné problémy s plicním onemocněními u zvířat a eh, na základě nedávné revize studií eh, o, v oblasti výskytu rakoviny kterou eh, hm, eh, prováděl eh, americký toxikologický program a dále US EPA a prokázali, že zánětlivá onemocnění v dýchacího traktu byly jaksi chybně interpretovány jako lymfomy a pevné nádory byly také zaznamenány jako karcinomy a další, které v EFSA v letech 2006 a 2009 EFSA hodnotila a dospěla k tomu, že jak si tam není prokazatelný vznik. E, takže ne, že neexistuje důkaz o tom, že by aspartam způsoboval rakovinu. A nyní další otázka, e, co se týče e, aspartamu v souvislosti s těhotenstvím. V počátečních fázích rozvoje embrya, jak ovlivňuje aspartam Eh, mal, mal, případné malformace. Eh, dochází totiž poklesu eh, váhy, ale existuje také jak si tak, tak toxicita matky, takže jakmile ta matka přestane, užívá aspartám, mehnětí a dochází k potratům. A v několika studiích se ukázalo, že aspartám byl testovaný spolu se svými motebality, to znamená fanylanalínem, především vším a fenylalanin sám způsobuje stejné e, důsledky třeba u králíků jako aspartam. Takže u, tě, e, u březích králíků e, se vyskytuje tedy a e, ono to má logiku, protože fenylanalín je toxická aminokyselina a e, je to známé jako příčina fenylketonurie. A to je a enzym, který e, štěpí fenylanalín, e, je defektivní a e, chromažďuje se v krvi a působí toxicky na plod. Panel ANS Eh, studuje tuto chorobu a existenci toxicity v lidském těle, eh, což je, eh, vede k světovému doporučování, jaké tedy by mělo být maximální množství fenylanalínu v krvi je eh, při konzumaci eh, aspartamu lze předvídat množství fenylanalinu v těle a spotřeba 40 mg eh, denně za, za jeden den by nemělo zvýšit koncentraci fenylanalinu v krvi a Eh, v podstatě by bylo možné si vzít těch 40 mg každou hodinu a ani tak se ta koncentrace v krvi nezvýší tolik. Takže Důsledek je ten, že aspartam nespůsobuje rakovinu, neohrožuje plod a není žádný důkaz ani o žádné jiné toxicitě, takže tudíž panel ANS dospěl k závěru, že aspartám je bezpečný a není třeba revidovat doporučené množství 40 mg, které byly stanoveny v minulosti. A na, dále otázka, zda máme být překvapeni, že není žádný bezpečnostní problém v souvislosti s aspartámem při stávajícem doporučeném maximálním množství. A, a odpověď zní nikoli, protože aspartám sám o sobě do těla nevstupuje. On se celý rozkládá na složky, které jsou eh, tedy ty mota, mota, metabolity tohoto, eh, této molekuly, které jsou zcela přirozené a přispě- a eh, eh, jednotlivé tyto složky, když vezmeme při nejvyšší koncentraci, tak maximálně se eh, tvoří 10% běžných metabolitů způsobených trávením. Děkuji za pozornost. Děkuji a tímto hned můžeme otevřít naši rozpravu. Wir gehen jetzt nach der Liste, weil viele Kollegen nicht da sind. Äh. Mnoho kolegů tu není. Petr Líze, Linda McEwen, poté paní Lepáš. Dobrá. Takže nejdříve Petr Líze. Ne, tak paní Linda McEwen. Lindo. Děkuji, pane předsedo. Eh, vlastně kolegyně mě poprosila, abych se zeptala za ní. Chce vědět o konfliktu zájmu mezi těmi, kteří se podělili na těch studiích za posledních pěti let. Chtěli jsme od EFSA vědět, zdali někteří z těchto aktérů pracovali pro toto odvětví průmyslu, které se v podstatě zabývá výrobou sladidel. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo tento případ aspartámu a EFSA se vrací před nás po řadě peripecí. Aspartán měl být přehodnocovaný až v roce 2020 a po e, práci, kterou jsme jako poslanci udělali a dokázali, že studie, které sloužily jako základ pro povolení umístění na trh, byly studie, kde a v Eh, EFSA eh, je neměla v rukou, takže proto jsme eh, to hodnocení přesunuli na rok 2012. Takže první stanovisko, první studii jsme obdrželi v lednu, ta byla předmětem spochybnění ze strany vědců z Itálie a Dánska, kteří v těch svých studiích zdůrazňovali především vliv aspartámu na plot a u těhotných žen. A v tomto dokumentu bylo také uvedeno, že některé části jsou pouze skopírované ze studie z roku 2007 firmy Dordog, která pracuje pro výrobce z, z aspartámu, kde z 96 řádků jich 60 bylo identických. Takže to eh, bylo jaksi velice pochybné a já děkuji EFSA, že si dala čas na to zodpovědět ty jednotlivé otázky po fázi konzultací, i když některé odpovědi jsou poněkud stručné. A eh, tím se vracím k otázce, kterou položila paní McEwen. Máme přece jenom problém. Je to problém, který není zanedbatelný. Není zanedbatelný proto, že EFSA aplikuje systém dvojího metru. Existuje 66 studií, které ukazují, že aspartám je bezpečný pro EFSA 53 je eh, spolehlivých a 13 těch studií spolehlivých není. Velký počet studií ukazuje, že aspartám má problém a žádná z těchto studií není považovaná za spolehlivou. Tak já dobře, budíš, já chápu, že třeba tihle králíci nebyli v počátku, nebo ty krysy byly nemocné, nebo něco, ale já prostě nechápu, jak je možné, že všechny studie, které jdou v tom směru, že je to spolehlivé, jsou v po, eh, že je to bez bezpečné, považujeme za spolehlivé a že to není bezpečné, je nespolehlivé. To tež bylo s eh, bifenolem, to je stejný postup. Takže my nemůžeme akceptovat takové eh, řešení, takové zacházení. Kromě toho, eh, základ toho, té maximální denní povolené dávky, které, o které hovoří EFSA, ta ve skutečnosti vychází ze zpráv, které v letech 73 a 74 publikoval výrobce, ale nebylo to nikdy publikováno ve vědeckém časopise, to znamená že to nikdy nečetli odborníci, takže celé to by, to by museli opravdu být vědecká publikace, ve které by toto bylo doporučeno a tak tomu není. A zase ve zprávě, která je publikovaná nebo kterou nám nyní prezentují, většina těch studií je, jsou studie nepublikované, čili vědecké společenství, které by mohlo sestavit nepříznivě k aspartámu, se k tomu nemělo příležitost vyjádřit. A dále kritéria pro určení, které studie jsou spolehlivé a které ne. Obecně vlastně my prostě nemůžeme říci, že žádná studie, která byla proti, by nebyla považovaná za spolehlivou. A není normální, aby denní dávka byla stanovená pouze na základě studií, které financují výrobci, protože o to tady jde. A kromě toho bych chtěla vědět, jestli tyto studie skutečně e, laboratoře eh, Asleyton, jejichž kvalita práce byla hodnocena jako nepřijatelná ze strany Food Administration z roku 77. Tak jestli to je ten základ těch dnešních studií. Eh, děkuji, pane předsedo, tolik z mé strany a mám stále veliké pochybnosti ohledně tohoto přehodnocení ze strany EFSA a kladu si stejné otázky jako paní Rodberend. Vielen Dank. Děkuji vám, paní Korena Páš. A nyní má slovo paní Liotard. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se přidala k předřečnicím. V roce 2012 před tou reevaluací Někteří seniorní odborníci z EFSA uvedli, že tam není žádný prostor pro pochyby o bezpečnosti aspartámu a začátkem tohoto měsíce byl publikován výsledek po dlouholeté evaluaci studií aspartámu. Nehovoříme zde o nové studii, ale o reevaluaci těch starých studií. A výsledek podstatě už byl dán předem a sice aspartám je bezpečný, tvrdí průmysl. Ale nezávislí odborníci mají jiný názor. A byla bych ráda, kdyby mi EFSA vysvětlila, když analyzují 55 kritických studií, které poukazují na zdravotní e, rizika, že je kategorizují jakožto nedůvěryhodné studie, které nejsou pravdivé. Upřímně řečeno, je to pro mě neuvěřitelné. A neuvěřitelné je pro mě také to, že v členských státech úřady pro bezpečnost potravin tyto studie berou vážně. Připisují jim jejich hodnotu. Znamená to, že EFSA úřady pro bezpečnost potravin neberou vážně v těch členských státech? A zároveň existují studie, ve kterých rozhodně jsou chyby. Například byl ESE eh, poskytnut důkaz o nesprávném výkaznictví v eh, zprávách Serle. V jeden týden ta zvířata byla uvedena co by mrtvá a další týden co by živá. EFSA na to byla detailně upozorněna a jak je to možné, že takovéto studie byly schváleny a nebylo přitom seriózně pohlíženo na kritiku těchto studií. Já se domnívám, že v tomto postupu měřila EFSA dvojím metrem a podle mého názoru pouze s jediným cílem a sice podpořit ten závěr, že při ADI 40 mg na kilogram tělesné hmotnosti je aspartam bezpečný. Ale když jsou tyto postupy aplikovány, tak, to, tak mě to neuklidňuje. Kolegyně a kolegy zde některé také ne a myslím, že také ne spotřebitele a to není ve prospěch úřadu EFSA ani ve prospěch jejich činnosti. Děkuji paní Liotard a nyní žil pan Jo, minuta 30. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, v tuto chvíli tady hovoříme o skandálu. Je třeba si to přiznat a evropské úřady to také musí přiznat. To znamená, i EFSA se musí přiznat tomu, že tady jde opravdu o skandál. A já v tuto chvíli se obracím jak na zástupce komise, tak na zástupce EFSA, protože to stanovisko, které jsme dostali, tak tady hovoří v podstatě e, o celé té záležitosti, aniž by zohledňovala deontologická pravidla. To znamená, že tady těch výhrad můžeme mít opravdu velmi mnoho. Samozřejmě eh, je třeba poukázat na to, že byly zcela ignorovány některé akademické studie. Kromě toho tady hovoříme o některých studiích, které byly financovány přímo eh, průmyslem, to znamená, že tady došlo k jasnému konfliktu zájmu, stejně tak, jak to naznačovala kolegyně. V tuto chvíli tedy máme co dočiní, jak už jsem říkal na samém začátku, s velkým skandálem. A já nechci opakovat to, co právě říkal eh, můj kolega, nebo vlastně všichni kolegové, kteří hovořili. Tady hovoříme o pěti jasných skutečnostech. To znamená, není možné, aby v tuto chvíli, v dnešní době, v tomto světě, ve kterém Evropané mají strach, hlavně ve chvíli, kdy se podíváme na všechny ty potvory, kterým dochází v potravinářském průmyslu. To znamená, to, tato, tato potravinová bezpečnost jednoduše musí být maximálním pravidlem, standardem pro všechny, základním principem pro všechny, tak aby byla zajištěna ochrana všech evropských spotřebitelů. A dále ty konflikty zájmu, o tom jsem již hovořil. E, dále e, už jsem, a nechci se opakovat, ale hovořím tady o studiích, které jednoduše si napsal sám průmysl sám pro sebe. A už toho máme dost eine Minute dreißig. Paní Ajuzo, minuta 30. Děkuji. I já samozřejmě chci poděkovat všem zástupcům EPSA. Já bych ráda hovořila, abychom hovořili o dávkách aspartamu a ne o aspartamu jako takovém, protože Jakýkoliv toxikolog ví samozřejmě, že tady jde o dávku. Jde o dávku a také o dávku a e, o množství vody. Protože ve chvíli, kdy ta dávka bude prostě přejená, tak může dojít opravdu k úmrtí. To znamená, že tady by mimo jiné zmíněn i konflikt zájmu, zájmu mezi různými výrobci, včetně tedy výrobců, kteří vyrábí jiné sladidlo a chtějí ho, chtějí v podstatě aspartam nahradit svým vlastním sladidlem. Myslím si, že věci se snaží být eh, upřímní a pokud nebudeme chtít důvěřovat EFSA, no tak eh, proč ji vůbec eh, nezrušíme? A proto já chci vědět, jaké dávky byly využity v těch eh, studiích, na níž se v podstatě zakládá nebo z níž vychází ta rozhodnutí a ty závěry. Pokud tedy během těch studií se hovořilo o 40 mg na eh, kilo tělesné váhy, tak chci vědět, zda to tedy nakonec vedlo k tomu, že je to škodlivé či ne. Děkuji. Thank you. Hm? Um, well. Děkuji. Mm, tady opravdu to vypadá, jako bychom opravdu používali dvojí měřítko. Pokud chcete vědět, jaké jsou zájmy panelistů ANS, tak je třeba udělat to tak, jak jsem to udělala. Já to znamená, že jsem se podívala na všechny jednotlivé členy panelu ANS, to znamená, že pokud byste měli u některého z nich i nějaký problém, nebo si myslíte, že tam došlo ke konfliktu zájmu, tak je třeba si to nejdříve ověřit předtím, než tady začnete manipulovat s takovými obecnými eh, výhradami, protože já si myslím, že taková ta argumentace jedno jednoduše není, eh, není profesionální. To znamená, že pokud máte nějaký konkrétní problém, tak eh, ho prosím řekněte, ale ne takové obecné připomínky. To znamená, že pokud eh, v podstatě by tady mělo docházet k nějakým jaksi implikacím a zájmu, konfliktu zájmu, tak je třeba vědět přesně, o jaké konkrétní případy jde, protože jinak to v podstatě není vhodné jednání. Já jsem se velmi dlouho tím otázk, těm otázk, těmi otázkami zabývala a kritizovala jsem EFSU, protože jsem si myslela, že nezohledňovala všechny ty studie a já, mě to poté bylo vyčítáno. A to znamená, že tady je dosti těžké zajistit nějakou nestranost. Pokud nemáte rádi aspartam, tak samozřejmě můžete e, kritizovat EFSU, ale ale pokud nebudete mít jaksi nějaké konkrétní argumenty, tak v podstatě ta vaše argumentace není dostatečná. To znamená, že pokud tady hovoříme o skandálu, tak chceme mít jasné důkazy pro to, abychom v podstatě mohli hovořit o skandálu. A pane předsedo, vy jste říkali, jak jste překvapený, že já podporuji EFSU, ale e, já chci říci, že já samozřejmě nejsem nějakým způsobem zaujatá vůči nějakému konkrétnímu odvětví nebo organizaci. Já se snažím opravdu rozumně argumentovat. A mě tady takováto rozumná argumentace v tuto chvíli chybí. To znamená, že já v tuto chvíli chci poděkovat EFSE za všechnu vykonanou práci. Myslím si, že tady jde tedy o první přehodnocení podle těch eh, materiálů, které jsme eh, obdrželi a já bych chtěla vědět, jaká ještě další hodnocení budou prováděna a kdy můžeme očekávat eh, výsledky a závěry těchto studií. Paní Zomra. Děkuji. Já bych se ráda připojila k předřečnicím a Juzo a Gerling. Děkuji se za tuto práci a kolegyněm a kolegům, kteří to spochybňují a chtějí z toho dokonce udělat skandál z toho výsledku, říci, že ne vše je špatně, co se jim zrovna politicky nehodí. E, věda ukázala, že vaše domněnky jsou nesprávné, vám se to nehodí a teď chcete ty vědecké výsledky skandalizovat. Tak to nejde pracovat. A paní Girling má pr- e, pravdu, je to nehodné tohoto výboru. Neustále eh, spochybňovat EFSU, jistě lze se ptát eh, na eh, vědecké metody a jejich legitimitu, ale když se to teoreticky nehodí, ať jsou to geneticky modifikované organismy, teď tu máme aspartam, příště tu bude něco jiného, tak hned spochybňovat EFSU a hned jim podsouvat, že se tam vetřela průmyslová sféra a ovlivnila ty studie. To je opravdu něco neuvěřitelného. A pokud by tato měřítka každý aplikoval sám na sebe, máme zde interskupiny, které jsou sponzorované, dokonce provozované průmyslem eh, mimo parlament a protože to politicky hodí, tak se to rádo využije. To je, myslím, věc, kterou by bylo třeba přeskoumat. Takže se zde měří dvojím metrem a bylo by to možná něco pro ty, kteří zde rádi kritizují EFSU a potom se nechají průmyslem eh, sponzorovat nebo tolerují to, že průmysl zde skupi- eh, v parlamentu sponzoruje interskupiny. Eh, záleží na dávce, jistě tam má paní Ajuzo pravdu, ale to množství, které máme a spartámu v potravinách, je přijatelné a já si myslím, že bychom se s tím měli konečně jednou smířit. Ano, děkuji, že jste dodržela čas a nyní má slovo Karl Schlüter. Cancer, but, um... Měňujete rakovinu a také studie na plodech, ale já bych se chtěl obecně zeptat, co říkáte o motogenických, reprotoxických a hormonálních dopadech. Co třeba uh, úroveň ta eh, tarozínu v těle, co k tomu chcete říct. A taky by mě zajímalo, proč jste dospěli k závěru, že je to naprosto bezpečné, ano, to jste tedy řekli, a je to tedy víc nebo méně bezpečné než jiné sladi, jiná sladidla? Děkuji. A samozřejmě zajímá mě odpověď ohledně toho střetu zájmu, protože taky způsob, jakým to bylo hodnoceno ve Spojených státech, vyvolává velice negativní pocity. EFSA. Děkuji a slovo má samozřejmě ještě EFSA. Mám ještě 10, potřebujeme ještě 10 minut na ten poslední bod pořadu jednání, takže prosím vás, máte v tuto chvíli 5, 5 minut, tak abychom ve 20 mohli přejít k dalšímu, k dalšímu bodu pořadu jednání. Děkuji.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 Děkuji. Já to okomentuji jenom velice obecně a potom, když mi kolegové budou, moci pomoc, eh, budou chtít pomoci s některými detaily, tak jim dám slovo. Co se týče střetu zájmu, já bych chtěl upozornit, že účetní dvůr provedl audit eh, v roce 2007 a spolu s EMA eh, byli jsme hodnoceni jako nejlépe hodnocené z hlediska střetu zájmu. Účetní dvůr předložil předložil celou řadu doporučení, která jsme implementovali v roce 2012, což skutečně ovlivnilo eh, pracující panely v pracovních skupinách. Chtěl bych také zdůraznit, že Evropský ombudsman vydal zprávu o jednom konkrétním případu, kde certifikuje, nebo kde, kdy certifikuje, že EFSA respektuje příslušné procedury a my budeme nadále samozřejmě na tom pracovat. Vy jste, pane předsedo, byl uh, přítomen na konferenci, kterou uspořádala EMA a doporučení, která ona přijala, všechny implementujeme a EFSA může jak si jít za těch pět let, my budeme rádi, ale jestliže ten systém je pět let pro jednu organizaci, deset pro druhou, tak je potřeba být konzistentní a nové pokyny z komise samozřejmě nebo od vás eh, z výboru rádi implementujeme. Co se týče specifických otázek spojených s tím, na co se paní McEwen ptala, tak na to by asi stručně odpověděla kolegyně paní Hibner. You had a question. Děkuji. Vy jste se ptali vlastně na ty zájmy našich expertů v souvislosti s těmi eh, aktivitami průmyslu. Ano, všechno, všechno je to sou, součástí prohlášení o zájmech a odborníci samozřejmě v tomto prohlášení všechno přiznávají a poté EFSA to všechno zhodnotí, včetně tedy eh, také, nebo v souvislosti i s prací panelu ANS. To znamená, že jaké byly závěry. Žádní z odborníků nemusel rezignovat, anebo se rozhodli, že se nebudou účastnit toho rozhodovacího procesu. To znamená, vy jste se ptala, zdali tady existují nějaké vztahy k organizacím, která eh, vyrábějí sladidla. My bychom rádi možná trošku věděli, o co přesně konkrétně jde, ale můžeme říci, že například jeden z našich eh, členů byl součástí v podstatě jednoho eh, rady, rady odborné rady jednoho jednoho z největších výrobců eh, aspartamu. To bylo ale v roce 2009, ještě předtím, než začala vlastně ta práce odborné skupiny, která začala pracovat 2012. Eh, ano, eh, to tedy bylo v podstatě jeden z členů, například byl také na konferenci, která byla sponzorovaná coca colou a to bylo také v roce 2009, ještě předtím, než začala pracovat ta odborná skupina pro aspartam. Pokud byste mi dal, pane předsedo, ještě jednu minutu, co se týče těch údajů a průmyslu, tak ano, je pravdou, že v těchto regulovaných oblastech, tak tyto složky v podstatě jsou vypracovávány nebo připravovány, předkládány průmyslem. I tady máme příspěvek vlastně ze strany průmyslu, to znamená, že tady máme spoustu informací a údajů od eh, průmyslu to je v podstatě systém, který funguje nebo se kterým pracujeme. A co se týče té výhrady, že bychom upřednostňovali jeden průmysl, jedno průmyslové odvětví nebo jeden podnik před eh, druhým. Ne, v každém případě tomu tak není a existují zcela jasná pravidla, kterými si řídíme. To znamená, nám jde pouze o to, zdali se drží a dodržují ta ty standardy kvality. To je to, na co se zaměřujeme. Dále, co v souvislosti s tím, co říká pan Schluter. Tak, já už jsem to říkal také na začátku, že my vlastně máme velké množství studií, které se mimo jiné zabývají mnohými prvky, které jsme tady neměli čas eh, vůbec zmínit, ale jsou součástí těchto studií. To znamená, že pokud byste je chtěli, tak je můžete najít v těchto studiích. A pokud byste chtěli ještě nějaké odpovědi na ty techničtější otázky, tak bych třeba ještě čas pro eh, mého kolegu Kase. Yeah, eine Minute. Dobře, tak jednu minutu. One minute. Děkuji, pane předsedo. Co se týče kritérií studií, ty jsou zcela transparentní a jsou plně vypsána v, v publikaci o eh, v aspartámu, což to je teda příloha, tam jsou jasná kritéria i ohledně eh, literatury, o dokumentaci, o tom, jakým způsobem probíhala extrakce dat, interpretace dat. A to je všechno plně popsáno ve stanovisku, čili všechno, co je ve stanovisku uvedeno eh, ohledně třeba pozitivních výsledků studií aspartámu nebo negativních výsledků, to je všechno naprosto pečlivě uvedeno na základě mezinárodních vědeckých norem. A chtěl bych také zdůraznit, že použitá kritéria jsou přesně stejná, ať je výsledek studie e, pozitivní ohledně e, zdravotních důsledků nebo negativní. Tam my nediskriminujeme. A poslední věc se týká ostatních zdravotních eh, důsledků a eh, jako třeba endokrinologické důsledky, tarosín, fenylanalín, eh, ale tam to se neliší od změn v aminokyselinách při normálním trávení. Děkuji. Děkuji, bohužel nebyly zodpovězeny úplně všechny otázky ale s tím se nyní musíme smířit, protože my máme ještě něco na pořadu jednání. To je bod číslo 24 a slovo má Karl Schlüter. Oder erste Kommission? First Commission. First Commission. Nebo nejprve dáme slovo komisi tady. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval za tu příležitost, kterou jste nám dali, abychom vysvětlili celé ty okolnosti týkající se nařízení o původu. My Čol, my jsme samozřejmě napsali dopis panu komisaři, příslušem panu komisaři Čelosovi a samozřejmě chceme zajistit, aby i Evropský parlament měl čas eh, na to zkontrolovat a přeskomat tento text. Tento text eh, se dostal do systému 26. listopadu a chápu, že ten čas, eh, který jste měli na přeskoumání, byl opravdu velmi krátký. To všechno vycházelo z administrativních problémů, kterým jsme je čelili, protože tady byla, byly stanoveny vlastně lhůty, které podle nich vlastně to konečné hlasování mělo, projít, mělo eh, k němu mělo dojít 13.12.2013. Co se týče přípravy tohoto prováděcího nařízení, tak tomu předcházela studie, která je také dostupná veřejnosti za druhém. My jsme také provedli hodnocení dopadů, které se zabývaly růz, dopady různými alternativami, tak jak jsme o to byli požádáni. A závěrem bylo to, že nejlepší alternativou byla možnost jedna. To znamená, že tady šlo o zachování té geografické úrovně a dvou systémů zajištění nebo ujištění přeskoumání eh, původu. To znamená, šlo i Šlo o místo narození, kde se dobytek narodil. Samozřejmě, že celý ten proces byl velmi zdlouhavý a snažili jsme se postupovat velmi důkladně a pečlivě a snažili jsme se vlastně prosadit všechna ta doporučení, která ten návrh zlepšila. A jaké jsou ty nejlepší nebo nej, ty nejdůležitější prvky? Myslíme si, že v tuto chvíli už poskytujeme jasné a homogenní eh, jasná a homogenní pravidla. To znamená, jsou tady i ustanovení, která se týkají vysledovatelnosti, to znamená místa původu a místa narození, tak aby ta pravidla také byla důvěryhodná. Zároveň se, te, se tady ustanoví základní pravidla, která se týkají v podstatě místa, kde vlastně ten dobytek žije a místa, kde je poté usmrcen. U každého druhu je také samozřejmě eh, napsa- eh, je stanoveno přesně, jak má jeho chov probíhat a kde má probíhat také porážka, tak aby živoči v podstatě strávil většinu svého života v příslušném státě, tak, aby také všechny tyto informace mohly být pro spotřebitele důvěryhodné. To znamená, že tady máme vlastně tu indikaci v podstatě eh, chován, na určitém místě a poražen na tom místě. To znamená, že v tuto chvíli už operujeme se třemi eh, pojmy, to znamená místo narození, místo chovu a místo porážky. Tady to by v podstatě mělo splnit už všechny ty požadavky místních eh, a národních úřadů. V podstatě díky tomu by už mohlo bychom mohli hovořit o místě původu, ke kterému se dochází vlastně na základě doplňkových informací, tak aby ten, aby ten ukazatel na, v konečném důsledku byl co nejdůvěryhodnější. My jsme samozřejmě provedli konzultace s členskými státy a 5. listopadu se poprvé hlasovalo a věděli jsme, že většina členských států tento návrh podporuje. Zástupci průmyslu a e, příslušných organizací v podstatě také souhlasili a v my jsme poté museli pr- připravit právě toto prováděcí nařízení. Celá ta práce na něm byla velmi zlouhá, jak jsem již říkal, a e, velmi náročná. Nicméně musím říci, že samozřejmě ten čas, který jsme na to měli, byl velmi krátký, protože jsme měli posl- pouze jeden týden vlastně na to vám ten návrh předat a poté pouze týden do konečného hlasování. A já v tuto chvíli chci říci, že nám je to líto a že doufáme, že se něco takového v budoucnosti opět neodehroje. Děkuji Renate Zomre a pan Šlotr. Ja, jsem bin mit No, já také nesouhlasím s tímto urychleným postupem. To je nedobré, protože je to důležité téma, kterým jsme se intenzivně zabývali a nadále se jim intenzivně zabýváme. Je to nesmírně sporné téma, najednou být konfrontován s hotovými fakty podle mého názoru není v pořádku a dochází zde dle mého názoru k obcházení parlamentu. Mě by zajímalo hlavně, jak to vypadá s náklady této záležitosti, nebo mi něco uniklo. To, co komise navrhuje, je dle mého názoru velice náročné a nákladné. Já pochybuji o tom, že to je v praxi realizovatelné, takže bych o tom ráda slyšela něco bližšího. Ale možná, že mi v minulých měsících něco uniklo. Takže já jsem poněkud zhrozena tím, co provedla komise. Karl Schlitter, prosím. Je naprosto jasné, že když jsme o tom hlasovali, tak jsme uvažovali o stejné struktuře jako v případě eh, hovězího. A teď děláte jiný návrh a tak rychle, že nemáme vůbec čas reagovat, takže to není v pořádku. Já chápu, že jste pod tlakem, ale kdybyste navrhli všechna tři místa, nebyl by problém, protože pak by se naplnilo to, co jsme navrhli. Tak to vy říkáte, že spotřebitelé jsou spokojeni. Ukažte mi ale kteří protože který, která organizace spotřebitelů dává přednost dvěma místům místo tří a v hodnocení dopadů vy jste uh, počítali s naprosto nereálným nárůstem cen a na základě tohoto nereálného nárůstu ceny podle těch scénářů samozřejmě všechny členské státy chtějí mít tři a ne dvě místa uvedena a vy říkáte, jo, to byla kvalifikovaná většina. Ano, ale oni něco chtěli a to nedostali. My chceme mít příležitost možnost diskutovat a e, navrhnout na tři místa. To vy jste nenavrhli, takže proto my se opravdu zlobíme, protože jsme neměli čas reagovat. Samozřejmě celá ta procedura, o které hovoříme, se týkala tří míst. A toto je naprostý debakl, e, protože to je jako kdyby u směrnice pro dopravu měli aspoň e, spotřebitele možnost ovlivnit omezení délky transportu těch zvířat řad mezi, eh, protože když se hovoří o na, místu narození a chovu, tak vynecháváte ten dlouhý transport, takže my opravdu nejsme spokojeni. Linda McEvan. Paní Linda McEvan? Děkuji. Já opět hovořím jménem kolegyně spoluautorky. A musím říct, že opravdu s tím souhlasím. Můj předřečník právě zmínil, proč pouze dva, protože u hovězího máme přece všechna ta tři místa. Já vím, že v USA se v podstatě zavádí eh, právě eh, etiketa a označování pro spoustu eh, dobytka v podstatě, i pro drůbež a tak dále. A já se ptám, proč, proč my jsme proti tomu. Protože ve chvíli, kdy budou existovat tyhle mezery, tak samozřejmě, že lidé průmysl budou využívat. Teď přeci víme, víme, známe ty argumenty o tom konečném zpracování eh, masa. A proč, proč vlastně to nechceme zprůhlednit? Proč to nechceme v podstatě udělat eh, ten systém co nejjasnějším a nejprůhlednějším? Proč si myslíte, dobře, že supermarkety už v tuto chvíli označují své produkty, protože vědí, že spotřebitelé to chtějí vědět. Oni přesně chtěli chtějí vědět, odkud to maso, které kupují, je. E, to znamená, že už k tomu stejně dochází a já se tam, proč to aspoň jednou neuděláme tak, jak to máme udělat. Paní Zomr? Každé rada zakročila, kolegové řekli něco nesprávně. Část parlamentu, ale byla to menšina, si přála třístupňový postup označování v nařízení o původu potravin, ale to se neprosadilo. My jsme potom dali za úkol komise to přeskoumat a není zde máme výsledek. Takže není tomu tak, že principiálně by ten e, způsob třístupňové označování měl být. Byl zde úkol pro komisi, aby zjistila, zda to je realizovatelné. A komise napsala, zde musím obhajovat komisi, že spotřebitele moc nezajímá, kde se zvíře narodilo. A pane kolego Šlitre, také jsme konstatovali, že aspekt ochrany zvířat v nařízení informací o potravinách eh, nemá co pohledávat. A vy jste s tím souhlasili, že přeprava zvířat a také rituální porážka jsou oblasti, které spadají pod ochranu zvířat a je tře- byly zohledněny podle nové strategie komise, ale bylo to, mělo by to být vypuštěno z označování potravin a proto to také vypuštěno bylo, tak to jsem zde chtěla napravit eh, ten pohled, protože nebylo to tak úplně, jak to zde někteří kolegové prezentovali v souvislosti s nařízením. Předseda, to není pravda třístupňové označování. Třístupňové označování, to byla pozice parlamentu při jednání. Se nepodařilo tu pozici prosadit, ale pozice Evropského parlamentu spočívala v třístupňovém označování. Pani Zomr. Ale můžeme se přece jenom opírat o to, co je výsledek jednání. Předseda, já to opakuji. Pozice Evropského parlamentu byla přístupňové označování. Cokoliv jiného, co se zde tvrdí, je nesprávně. Je to nesprávně. Prostě nesprávně. Zkrátka a dobře, nesprávně. A já bych to zde rád eh, opravil při jednání. Potom byl výsledek jiný, ale pozice parlamentu byla ta, že je to třístupňové. Právě zde zaznělo, že pozice parlamentu a já ji mohu jenom reprodukovat tak, jak to zde bylo odhlasováno a s čím jsme šli do jednání. I když se vám to paní Zomar nehodí. Ale je třeba to napravit. Pozice, kterou jsme zde odhlasovali, byla třístupňová. Pardon, pane předsedo, ale to je principiální věc. My jsme se dohodli s radou ministrů na kompromisu, to je nařízení o informacích o potravinách a to je nakonec i pozice parlamentu, pokud byl tento kompromis schválen. Co se odehrálo v dřívějších krocích legislativního procesu, to je jiná otázka. Ale v konečném důsledku pozice parlamentu se Eh, objevila v kompromisu, který parlament podpořil, podpořil je všechny frakce a proto ten kompromis na řízení označování potravin je stanoviskem parlamentu. Předseda, mluvíme o kompromisu. Původní pozice, s níž jsme šli do vyjednávání, bylo třístupňové označování a to, co je nyní v úředním věstníku, je to, na čem jsme se dohodli s radou. A to je vše, abychom zde nevytvářeli žádné fámy. A nyní má slovo komise. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Jistě víte, že komise pracovala na tom, na tom závěrečném znění textu a mohu vám to přečíst. Je to článek 26 odstavec 9. Jistě zohlední možnosti pro různé modality označování původu nebo místo původu právě u potravin a vždy za podmínek, kdy budou zohledňovány věce jako místo narození, chovu a porážky. To znamená, že my jsme si tento text text vyložili, jako že tady existují různé možnosti. A stejně, jak jsem říkala na začátku, provedli jsme hodnocení dopadů a podívali jsme a zhodnotili jsme zájmy všech zúčastněných aktérů, včetně tady samozřejmě v, prvním, eh, v první řadě spotřebitelů, ale také výrobců a provozovatelů. A ne, nedůležitým prvkem je tady samozřejmě také otázka nákladů a my jsme samozřejmě zhodnotili ty náklady a došli jsme k závěru, 1 až 2 eh, hodnoty zvířete. Samozřejmě existují důvody, proč například eh, ta informace o místě narození nebyla vždy možná u tohoto masa, jako například u vepřového. Jedním z těch nejdůležitějších důvodů pro toto je to, že ty výrobní cykly pro tyto, tato zvířata, jako prasata a drůbež, jsou daleko kratší než u hovězího. Místo narození, například u kůřete, je v podstatě e, údajem, který není zase tak zajímavý pro spotřebitele. A ty jednotlivé identifikační systémy v podstatě neumožňují vysledovat e, místo narození u všech těchto druhů. A v podstatě trvat na těchto podmínkách by znamenalo dodatečné náklady, které to hodnocení dopadů neuznalo jako ospravedlnitelné. Dále tady zde také začala, vznikla ta otázka umletého masa. A tady jsou samozřejmě ty podmínky jiné. A je pravda, že výrobci mletého masa pracují se syrovým masem eh, různého původu. A opět, na tomto pozadí v podstatě opět bylo rozumné nebo vyargumentovatelné v podstatě umožnit výrobcům, aby tady použili to, ten eh, pojem vlastně původ eh, v EU. A myslím si, že tímto jsem zareagoval na většinu obav, které zde zazněly z pléna. Einmal kurz eine Nachfrage. Tak. A teď ještě Karl Schulter, drobný dotaz, prosím. Kterou studii máte na mysli, když říkáte, že spotřebitelům je lhostejné, kde se kuťata narodili a které spotřebitelské organizace jsou spokojené s tím, že tam budou dvě místa pouze místo tří? To bych rád, abyste mi řekl. Takže ještě minutu a poté už bohužel opravdu budu muset, muset skončit. Já. Já neříkám, že jsou nebo byli spokojeni. Já říkám, že jsme se snažili najít rovnováhu mezi všemi zájmy spotřebitelů, výrobců a operátorů a brát potaz přitom i náklady. Takže závěr byl, že by bylo, že by bylo méně zajímavé pro spotřebitele znát přesné místo narození kuřat. Děkuji. Děkuji, tím jsme na konci našeho pořadu jednání a uvidíme se 9. ledna od 9 do 10 hodin. Budeme hlasovat a to bude zkuze Envy Intre a potom budeme zaseda 22. až 23. ledna. Já děkuji všem kolegyním a kolegům za skvělou eh, spolupráci, děkuji Sirum za také skvělý poskytnutý servis, děkuji také sekretariátům a předseda také děkuje tlumočníkům za podporu. Přeji tedy všem veselé Vánoce, vykročte zdárně do nového roku a těším se ve zdraví na viděnou v novém roce. Mějte se pěkně, nashledanou.